So ladies and gentlemen, good afternoon. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Vítám vás na dnešním zasedání výboru um, pro um, zahraniční záležitosti. Když se podíváme na um, program, tak vidíme, že je tady malá změna taková úprava, mm, pro, takže návrh programu je tento. Eh, Položka číslo 12, aktivní dialog s občany o Evropě. Ehm, a to bude před ehm, bodem číslo 11 a sice udělení absolutoria za rok 2007 eh, ve středu ráno. Takže pokud nemáte žádné námitky, eh, tak ehm, s touto úpravou návrhu eh, programu můžeme zacházet jako se schváleným programem. Jako vždy musíme schválit um, eh, zápisy eh, ze dřívějších schůzí, a sice schůze z 8. ledna, 13. Um, ledna a eh, máme tady běžný postup, pokud um, mm, budou mm, komentáře předány do sekretariátu zítra ráno, tak tento zápis můžeme považovat za zápis schválený. Než začneme, dovolte mi, abych přivítal našeho nového člena, je to Pierre Pribetič, který sedí tam, tamhle a který nenahrazuje Michela Rokára. Pane Privatiči, vítejte v našem výboru. Also before we start... Než začneme, tak krátká e, zpráva z, našeho, eh, z naší webové televize. E, Ehm, můžete používat vlastních mikrofonů, jinak se objeví na internetu nesprávné jméno, protože jak víte, tak zasedání tohoto výboru ehm, bývají přenášena eh, přes internet. A myslím si, že tímto oznámením ehm, se můžeme dostat k prvnímu bodu našeho dnešního programu a eh, to je strategické partnerství mezi Evropskou unii a Brazílií. A tímto předávám slovo eh, naší zpravodajce paní Marie Eleny Kopa. Děkuji. Děkuji. κύριε Πρόεδρε. Eh, ta τα τελευταία χρόνια... Děkuji, pane předsedo. Eh, v minulých letech Evropská unie pěstovala velmi hluboké vztahy s Brazílií. Byl takový koordinovaný a obsáhlý rámec našich vztahů. Je, myslím si, že je zajímavé, aby Brazílie a Evropská unie posílily vztahy. Je to založeno, co tady to založeno na eh, ekonomických a kulturních vazbách, dále sdílení hodnot eh, právního státu a eh, je to všechno propojeno také s našimi obavami, které se týkají klimatických změn, trvale udržitelného vývoje a nešíření nukleárních zbraní. Eh, na prvním summitu, který se konal v červenci roku 2007 v Lisabonu, obě strany se rozhodly, že mm, se nastartují takové strategické partnerství. Druhý summit se konal potom v roce 2008. Eh, eh, obě strany se rozhodly pustit se do akčního plánu. Má zpráva se věnuje důležitým bodům, na které bychom se měli soustředit, pokud budeme chtít posílit vztahy mezi oběma těmito stranami. Brazílie je klíčovou zemí, když jde o e, vyjednávání s Mercosurem. To je první věc, kterou chci říct. A za druhé věřím, že Brazílie může hrát dost klíčovou roli, když e, půjde o řešení regionálních konfliktů v Latinské Americe. A e, může to na pomoci posílení míru v tomto regionu. Za třetí, když se podíváme na celou ekonomickou krizi na světě, myslím si, že EU a Brazílie musí spolupracovat na VVTO tak, aby se Eh, zaručilo to, že eh, eh, vývoj vyjednávání Doha bude také úspěšný. Co se týče reformy eh, našeho finančního systému, tady si myslím, že eh, příspěvek Brazílie a členství v mezinárodních institucích může eh, být velmi důležitý pro to, abychom mohli správně regulovat finanční trhy. Má zpráva se také zmiňuje o energii, biopalivech, ochraně energie, imigraci a otázkám chudoby. 13 pozměňovacích návrhů bylo předloženo k mé zprávě. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kolegům za to, že je předložili. Šest z třinácti těchto návrhů bylo předloženo mnou a předložila jsem je proto, abych mohla aktualizovat zprávu, eh, tak abychom mohli vzít v potaz mm, druhý summit, který se konal eh, v Rio de Janeiro v prosinci. Myslím si, že mohu přijmout pozměňovací návrh 3. Tady mluvím o těch, které eh, jsem předložila, protože tyto pozměňovací návrhy jsou mm, důležité. Zároveň mohu přijmout pozměňovací návrh číslo 4. Návrh 6, ten už byl začleněn do odstavce E, takže tady si nemyslím, eh, že se něco nového k tomu přidává a takže můžeme přijmout eh, pozměňovací návrh 6. A teď přejdeme k sedmičce musím říct, že eh, tomu ne tak docela dobře rozumím, protože hm, jsou tady odkazy k hm, hm, jednotlivým principům a to eh, na to už EU pamatuje. Takže to přijmu. Nemám moc radost z Ečka, protože pozměňovací návrh E říká, že ekonomická krize má dopady a znevýhodňuje lidi. To není úplná pravda. Ekonomická krize se týká všech a proto nemohu přijmout tento pozměňovací návrh. Pak je tady návrh číslo 10, to je další, kterému bych se chtěla věnovat. Myslím si, že už je to začíná začleněno v odstavci L, takže si nemyslím, eh, že to eh, obohacuje dále zprávu. A pak bych se chtěla věnovat pozměňovacím návrhu 12. Toto je skutečný problém, protože se týká kontroverzní otázky. Ale nemyslím si, že tato zpráva je o ním správným místem, kde bychom se tím měli zabývat. Tato zpráva se týká naší obecné strategie, obecné strategie, která by měla být schválena i v Brazí, ze strany Brazílie a Eh, oného pozměňovací návrh, který jsem zmiňovala, se týká spíše výzkumu. A eh, co se týče eh, stanoviska výboru, tady jsem začlenila vše to, co najdete ve zprávě. Děkuji vám. Who would like to take floor? Kdo by se dále chtěl ujmout slova? Pan Janěs? Give the floor. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce za tu zprávu, kterou vypracovala. Byla to záslužná úloha a je to téma, které má nesmírnou závažnost, eh, protože jejím cílem je prohloubení vztahu mezi Evropskou unii a Brazílií. Já sám jsem předložil několik pozměňovacích návrhů. E, některé z nich byly přijaty paní zpravodajkou, číslo 13 například. E, zbytek paní zpravodajka nepovažovala za příhodný. E, říkala, že šestku je možná začlenit a jiný pozměňovací návrh, ke kterému se teď vyjádřila, to je pozměňovací návrh číslo 10, já jsem tedy nepochopil moc dobře ten argument, proč není možné tento návrh přijat, protože je tady zahrnuto něco, co nebylo obsaženo ve zprávě. Tady je právě nutno posílit hospodářskou spolupráci s Brazílií, jakož i boj proti mezinárodnímu terorismu. A to jsou jistě prvky, které již několik let neustále začlenujeme do zpráv, eh, které se týkají vztahu Evropské unie s třetími státy. A myslím si, že země takové váhy, jako je Brazílie, v mezinárodním rámci eh, je nutno oslovit eh, právě boj proti organizovanému zločinu, protože to představuje permanentní hrozbu pro bezpečnost nejenom evropskou, ale mezinárodní. Proto si myslím, že normálně se to automaticky zahrnuje takřka do všech zpráv a nerozumím tomu, proč by tedy to nemělo bylo zahrnuto sem. Také nevím, proč nebyla, nebyl přijat pozměňovací návrh číslo 12, kde se jedná o posílení výzkumné spolupráce v tom slovutném projektu ITER. Ehm což je Mezinárodní experimentální termonukleární reaktor. Je to záležitost, která měla veliký úspěch. A e, u termonukleární záležitosti se prostě jedná o velice zajímavý výzkum. A Řecko, země z něhož pochází paní zpravodajka, má celou řadu institucí, a organizací, které se také zaobírají eh, právě tímto výzkumem, čili by bylo bývalo jedině logické, kdyby přivítala tuto spolupráci s Brazílií a že by bylo nutno zahrnout Brazílii do těchto výzkumů. Děkuji vám. Muchas gracias. Mr. Mayplater, please. Děkuji, pan Majplejtek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Taky já bych chtěl poděkovat paní Kopě za tuto zprávu, která má, domnívám se, velice pozitivní tvář, protože strategické partnerství mezi Evropskou unii a Brazílií je nesmírně důležitá. Mám radost, že akceptovala náš pozměňovací návrh protože jedno z vedoucích postavení Latinské Ameriky a Karibiku je právě významné postavení v rámci regionálního partnerství a Mercosuru. A je důležité poukázat na to, že na tento region se soustředí naše pozornost, protože samozřejmě tady má velkou roli hospodářství, protože se tady skutečně také hodně promítají důsledky hospodářské krize a e, my bychom nemohli dovršit budování Evropské unie s nezbytnou sociální soudržností, kdybychom nebrali v úvahu tyto aspekty. Jeví se mi jako velice pozitivní, že se ve zprávě upozorňuje právě na multilaterální spolupráce v rámci takových mezinárodních for, zejména e, Organizace spojených národů s váhou na trvale udržitelný vývoj, zároveň téma migrace se zohledňováním lidských lidských práv. Eh, dále eh, cíle, završení cílu milénia, vedoucí role v, politické, v sociální politice Brazílie, zejména s tím programem, který se jmenuje Rodinná peněženka pro zlepšení situace postavení rodin. Eh, a, a mm, máme ještě dvě, dva pozměňovací návrhy, které zatím nebyly přijaté, ale my se domníváme, že jsou nesmírně důležité. První je pozměňovací návrh číslo 7, kde se hovoří o tom, že když hovoříme o roho, ekonom, hospodářských vztazích, tak právě tento hospodářský rozměr musí eh, se vypořádat s asymetrií v této skupině, protože je třeba tyto asymetrie také respektovat ve specifikách Brazílie a Evropské unie. A pozměňovací návrh 8, který upozorňuje na to, že krize, a je pravda, paní eh, zpravodajka vlastně na to upozorňuje, ale ne na všechno stejnou měrou. A proto si myslím, že by bylo dobré právě v takové zprávě o strategickém partnerství, když se jedná o Evropskou unii a Brazílii, je třeba, aby eh, se zvláště zaměřila pozornost na znevýhodněné vrstvy společnosti, aby se jim podařilo vyjít z té krize, která má jistě horší dopad na tyto znevýhodněné eh, vrstvy obyvatelstva. A Ehm, nesouvisí, to, to vůbec nelze srovnat se situací v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Muchas gracias, thank you. Ana Gomes is next. Děkuji, Ana Gomes má slovo. Obrigada, senhor presidente. Eu queria agradecer à colega Eleni Kopa U. já bych chtěla poděkovat kolegyni Eleni Kopa za vynikající zprávu a je skutečně velmi důležité, aby Evropský parlament aby se vyjádřil eh, pozitivním způsobem a učinil radě doporučení eh, se zvláštním důrazem na partnerství mezi Evropskou unii a Brazílií. Brazílie je eh, stěžení zemí o to více v tomto světě, tak jak jej dnes známe. Eh, má význam eh, politický i kulturní. A je to eh, tedy země, eh, jejíž obyvatelstvo je různého rasového původu, vyznává různé kulturní eh, tradice, mm, ten historický vývoj byl velmi mm, rozmanitý a ve světě globalizace to je významný jaksi faktor, takže já jako Portugalka a socialistka jsem toho názoru, že Evropa má mnoho společného s dnešní Brazílií a Evropa může jedině získat tím, že povede intenzivní strategický dialog s Brazílií. Eh, jedná se o to eh, konzultovat naše opatření s Brazílií v rámci OSN, ale také v rámci všech orgánů, které se zabývají tedy vícestrannými aktivitami a v tom si myslím, že můžeme být efektivní. A já plně souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. A eh, tedy co se týče Eh, námitek eh, kolega, eh, kolegy k tomu, co říkala paní Kopa ohledně obchodování s drogami. Ono to vyplývá z toho, že tyto připomínky už jsou v písmenu L, takže tam nejde vlastně o rozdílné názory kolegy Aněse a paní Kopa. Tady jde o to, že jsem chtěla hlavně hovořit o jiném pozměňovacím návrhu, návrhu 12 kolegy se ohle, eh, ohledně účasti Brazílie na projektu ITER. A tam já jsem měla určité pochybnosti hned, jak jsem se s tím seznámila a reagovala jsem úplně stejně. Ale když jsem se eh, s tím, jak se seznámila blíže, tak ono vlastně pozměňovací návrh kolegy Janě se je zcela opodstatněný, protože v návrhu mezi, mezinárodní experimentální termonukleární re, reaktorů je e, Jižní Korea, Čína, Čína, Rusko a celá řada dalších zemích zapojených. A e, takže e, jde o to e, pustit se do výzkumu o štěpných materiálech. Tady není řeč o výrobě e, jaderných e, bomb, ale o jaderném štěpení a to je velice důležité z hlediska produkce čistší energie a rentabilnější energie energie daleko rentabilnější než elektřina, která se vyrábí v konvenčních elektrárnách. Takže myslím, že je potřeba podpořit Brazílii tím spíš, že člověk jako já, který se eh, zajímá o nešíření jaderných zbraní, já nebudu podporovat eh, politiku Brazílie nebo Indie nebo nějaké jiné země, to rozhodně samozřejmě ne, ale Eh, mě nezajímají eh, vojenské aplikace, ale prostě eh, chci říci, že to, co je tady důležité, je zapojit Brazílii do tohoto typu projektů. A to vyžaduje samozřejmě spolupráci, partnerství, vybudování partnerství, které zamezí šíření jaderných zbraní. Děkuji, pan Rosing. Uh, thank you, Mr. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já mohu hovořit dánsky? Ano, dobrá. Děkuji. Tak budu hovořit dánsky, děkuji vám. Jsem velikým přívržencem tohoto projektu a mezi EU a Japonskem. E, původně e, existovala celá řada konfliktů e, co se týče umístění, Japonci vynaložili obrovské sumy, dvakrát 10 milionů nebo 2 miliardy eur, tak aby to bylo umístěno v Japonsku, ale potom se to umístilo částečně ve Francii a ve Španělsku. A tento vývoj vytvoří um, novou situaci v těch průmyslových odvětví, eh, které skýtají um, nové energetické možnosti a které jich využijí. A proto by um, k tomu mělo patřit co nejvíce zemí, jak jen bude možné. A země, které mají možnost ještě rozvíjet e, svůj průmysl, e, protože e, přechod, přechodu do, pak dojde a jde o to, aby tyto země se toho mohly zúčastnit. Když se chcete účastnit takových projektů, tak to není bezplatné. A má to všechno svou cenu a je zapotřebí za to zaplatit určitou cenu nebo příspěvek, o kterém se musí jednat. Účast je jednak obrovskou výhodou pro ty, kteří se Um, angažují, tak um, aby mm, mm, mohli rozvinout energetický průmysl budoucnosti. A zároveň to eh, znamená, že musíte přispět finančně, abyste se toho mohli zúčastnit. A mm, celou tu věc musíme otevřít. Um, máme tady zdatné, moudré lidi, eh, kterých je eh, zapotřebí, tak abychom celou tuto věc posunuli ku předu. Komercionalizace ta je ještě hudbou budoucnosti, ale myslím si, že bychom to měli podporovat. Děkuji panu Rouzingovi a Teď um, další kolegyně. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Ε, ήθελα να... Κουί. Dovolte mi, abych nejprve reagovala na to, co říkal pan Janěv. Co se týče pozměňovacího návrhu 10. Ehm, jak řekla Anna Gomeš, je tady celý jeden odstavec mé zprávě, který mluví o mezinárodním terorismu, eh, obchodu s drogami a zločinu, stejně tak jako obchodu s lidmi. A Hm, obchodu s, s malými a lehkými zbraněmi. Takže si myslím, že tento pozměňovací návrh opakuje pouze něco, co už máme zakotveno ve zprávě. Je tam o tom celý odstavec. Eh, pan Mir Plejte tady hovořil o eh, více otázkách. Chtěla bych mu poděkovat za jeho eh, komentáře. Ano, je to pravda, že ekonomická krize možná bude mít dopad na znevýhodněné skupiny obyvatelstva více než na ostatní, ale myslím si, že tato diskuse má více dimenzí. A Nechci, abychom tady dodávali něco, eh, co se bude týkat pouze jednoho aspektu celé krize, eh, jednoho z dopadů eh, krize. Ehm, co se týče projektu ITER, tak mnoho kolegů už ehm, to komentovalo. Jak jsem řekla předtím, tato eh, zpráva se týká obecné strategie EU. Pan Janěz Barry Ruevo chce, abych tady udělala odkaz eh, k ITER ve zvláštním odstavci, ale tento odstavec je obecným odstavcem, který se zmiňuje o potřebě eh, rozvinout energii, která Ehm, bude mít nízkou úroveň CO2 a také mluví o důležitosti e, navýšení celkových zdrojů obnovitelné energie. Takže e, toto je obecný odstavec týkající se energie a proto si myslím, že když budeme dělat odkazy k konkrétním projektům jako ITER, aniž bychom e, se odkazovali k ostatním projektům v této oblasti, to by byla jenom jednostranná záležitost. Ehm, asi bychom ehm, to pojali jen jednostranně a nebylo by to správné protože by tady byly odkazy eh, k ITERu, eh, když jsme vůbec nezmiňovali ITER na jiných místech. A proto se budu držet toho, co jsem už řekla k tomuto tématu. Ráda bych poděkovala všem ještě jednou za veškeré poznámky. A také bych ráda poděkovala Evropské komisi a sekretariátu za vynikající spolupráci eh, během navrhování této zprávy. Děkuji vám ještě jednou. Thank you, Madam Kopa. And let me just remind... Eh, děkuji, paní Kopa. Eh, dovolte jen, abych eh, vám připomněl, že se k tomu budeme vracet zítra odpoledne. Teď bych udělal malou předstávku, protože čekáme na příjezd tádžického prezidenta. Takže pár minut přestávka, pak budeme pokračovat. No, no, hammer. Uh, dear colleagues, uh, Vážení kolegové, dámy a pánové, Dovolte, abych přivítal našeho hosta, pana Emomalina Ramona, prezidenta Tadžické republiky. Toto je jeho první návštěva Bruselu. Členové také eh, delegace, pan Zarifi, minister zahraničních věcí a také ambasador eh, Tadžické republiky. Eh, vítáme vás. Pane prezidente, přijel jste s rozsáhlou delegací a také pan Norbert, eh, což je člen eh, delegace eh, výboru pro spolupráci s Kazachstánem, Tačikistánem, Kazachstánem a Uzbekistánem. Také jste se setkal s panem Selan, Solanou, panem Barozem, panem Jardisem Hefrem prezidentem Evropské investiční banky. Evropská unie a především tedy Evropský parlament věnuje velkou pozornost zemím středoazijským a také tedy vaší eh, táčecké republice. Zajímá vztahy mezi Evropskou unii a Azií protože Střední Asie byla vždy historicky důležitým styčným bodem mezi Evropou a Asií. Evropská unie má také jasnou strategii pro Evropsk- pro Střední Asii a v loňském roce jsme přijali strategii pro spolupráci. Evropský parlament se zajímá především o eh, právní stát a dodržování eh, lidských práv ale také o hospodářský rozvoj ve vašem regionu. Včetně situace v Afghánistánu. Jedná se o zájmy přímého i nepřímého dopadu pro Evropskou unii. Spolupráce mezi Tadžikistánem a Evropskou unii byla podepsána v říjnu 2004 a ta v současné době se tedy ratifikuje. Eh, Tadžikistán už eh, tuto dohodu ratifikoval. Eh, v parlamentu budeme tuto dohodu brzy projednávat. Zde, pane prezidente, vám děkujeme za to, že jste přijel podělit se s námi o nejnovějším vývoji a o situaci ve vašem regionu. و جنابان گرامی bych pozdravil eh, zástupce a členy Evropského parlamentu, eh, vážené dámy a pánové. Na začátku bych rád eh, vyjádřil své uspokojení nad vším tím, co posiluje a dále rozvíjí naše vztahy, vztahy mezi Tadžikistánem a Evropskou unii. A to na nejrůznějších úrovních. Zvláště během posledních let Eh, tento, eh, se stal tento proces velmi eh, aktivním a naše vztahy se dostaly na novou úroveň a, a mají nový kvalitativní rozměr. Věřím, že tato návštěva vyšle další signál, který bude zaměřen na posilování, další posilování našich vztahů a mm, také se to bude týkat ekonomické, politické, humanitární otázek a stejně tak spolupráce na regionální a mezinárodní úrovni. Rád bych zmínil, že je tady, jsou tady velmi rozsáhlé mm, mm, interparlamentní vztahy mezi Tadžikistánem a, roce a EU, které už byly započaty v roce 2004. Během tohoto období se konala tři eh, setkání, kde se diskutovalo o spolupráci Hm, byly tady otázky týkající se nejrůznějších oblastí, eh, jako meziparlamentní eh, demokratizační proces společnosti, hm, dále otázka lidských práv, hm, bezpečnosti energetických dodávek, boj proti mezinárodního terorismu, obchody, obchod s drogami, pašování eh, zbraní a korupce. Kromě toho si myslíme, že ještě nebyly vyčerpávány všechny eh, možnosti a veškerý potenciál eh, pro, eh, na tomto poli. Evropská unie a Evropský parlament ještě může poskytnout více podpory a pomoci tím, že posílí parlamentní aktivity v Tažikistánu a to tak, že se bude dělit o bohaté zkušenosti, které získal Evropský parlament a že se tady bude rozvíjet také spolupráce v oblasti lidských práv a soudní spolupráce. Potřebujeme podporu Evropského parlamentu, tak abychom mohli rozvinout naše ekonomické vztahy. Zaznamenali jsme, že v posledním roce Eh, tady byly rozvinuty bilaterální vztahy mezi Tadžikistánem a Evropskou unii. Bylo to víc než 880 milionů dolarů, eh, což je 20 externího obchodu, obchodních vztahů Tadžikistánu. A obecně lze říci, že vztahy se rozvíjejí dále a během posledních pěti let objem obchodní činnosti zahraničního obchodu se navýšil třikrát. A dnes ovšem musíme zvážit globální finanční krizi a její negativní dopad na, naše, na náš obrat obchodní. Snížení eh, příjmu eh, z eh, exportu bylo výsledkem tohoto procesu. Týká se to různých surovin, jako je hliník nebo bavlna. To jsou hlavní exportní produkty Tadžikistánu. Cena eh, za tyto suroviny se snížila až na, eh, o 50 a si celá situace se celkově zhoršila. Eh, je proto nezbytné, abychom podnikli společné úsilí, abychom rychle reagovali tak, abychom eh, mohli čelit eh, negativním důsledkům této eh, krize. Jedno z opatření je navýšit investice z Evropy do naší ekonomiky, která je srovnatelně na mnohem nižší úrovni. Tadžikistán stojí před dalšími výzvami, jsou tady energetické zdroje a dnes jenom 5% z těchto zdrojů je využíváno jenom 3% 53% teritoria, teritoria Tadžikistánu je pokryto horami a 0,9% e, e, e, půdy je zavlažováno a je plodnou půdou. Pokud se podíváme na zdroje, jako je ropa a plyn v Tadžikistánu, tak se celá situace stává jasnější. Eh, proto jsme byli požádáni, abychom eh, eh, tady tuto oblast ještě dále posilovali, tak abychom mohli vybudovat celou naši národní ekonomiku v tomto smyslu. Naše země musí dokončit stavbu vodních elektráren a podobných zařízení, které jsou klíčové, mají klíčový význam. Tato vodní elektrárna v Rogun byla Rogun začala být stavěna ještě za dob sovětské éry a podle výzkumu sociálního eh, institutu. Tato vodní elektrárna Rogunu by mohla být jedním z důležitých zařízení, takže bude možné vyřešit otázku nedostatku eh, vody v naší zemi a mohla by sloužit eh, ku prospěchu celého tohoto regionu. A mnoho mezinárodních expertů si je dnes vědomo toho, že tato vodní elektrárna má skutečně velký regionální význam. Centrální Asie se, stav, se také stojí před otázkami klimatických změn a Máme tady velké problémy se suchem a situace se i nadále zhoršuje. A proto je zapotřebí e, toho, aby i sousední země e, se mohli aktivně účastnit e, a abychom mohli rychle realizovat tento projekt. A je nám líto, byli bychom rádi, kdyby tady existovala situace porozumění. Musíme s politováním konstatovat, že tato atmosféra je není dostatečně dobrá. A dále polit je zapotření politické, politické dohody. Za těchto okolností je nezbytná spolupráce s Evropskou unii, e, je nutné implementovat důležité projekty, je to jeden z klíčových prvků dalšího ekonomického rozvoje v Tadžikistánu. Evropská unie za posledních 13 let dala k dispozici víc než 550 milionů eur do různých programů. V Tadžikistánu Evropská eh, komise také poskytla humanitární eh, pomoc, eh, co se týče dodávek potravin, dále to byla ochrana lidských práv, pomoc při řízení hranic a podobně. A to všechno bylo založeno na dohodě o spolupráci a dalším rozvoji. Této dohody si nesmírně vážíme, ale dnes si myslíme, že spolupráce, která bude výhodná pro obě strany, by měla být znovu posílena Mm, je to eh, strategie Evropské unie zaměřená na eh, centrální Asii. Myslím si, že Evropa eh, je, musí být důležitým partnerem pro náš region. Jsou tady globální hrozby a výzvy, před kterými stojíme. Jestliže se nám nepodaří postavit se těmto hrozbám a výzvám, a tomu, co se děje na našich hranicích, tak eh, bude musíme posilovat vztahy a budeme muset potom eh, desetkrát více investovat. Pokud chceme dosáhnout trvalého udržitelného vývoje, tak toho dosáhneme s podporou Evropské unie. My eh, se snažíme bojovat proti mezinárodnímu terorismu, proti politickému extremismu Eh, také proti nelegálnímu eh, boji eh, obchodu s drogami a toto všechno by mělo být to v potaz. Další součástí této otázky je rozvoj všech zemí v našem regionu ehm, toto mm, všechno pak bude mít také pozitivní dopad na další rekonstrukci v Afghánistánu. Dále pak bych rád potrhnul Ehm, eh, tedy řekl, jaké eh, je moje stanovisko, co se týče eh, programu spolupráce ehm, s Tajčikistánem. Eh, jeho implementace představovala 10,3 miliony eh, eur a eh, tedy v rámci tohoto programu. A my samozřejmě jsme velice vděční Evropské unii za tuto podporu, nicméně ono to není srovnatelné s realitou našich potřeb a Tadžikistán, podobně jako jiné středoazijské země, má nejdelší hranici s Afganistánem. A to eh, navíc tedy v velice hornaté oblasti, eh, velmi těžko přístupné, takže máme 1450 eh, kilometrů hranice s Afganistánem a v posledních deseti letech Eh, na zákl, eh, jak si byla eh, Tadžikistán považován v rámci OSN za tu zemi s nejdelší hranicí, tudíž nejvíce ohroženou obchodem s drogami. Vážení poslanci, jedním z významných problémů tačické společnosti je rozvoj systému školství a pouze ty země, které investují do školství a vzdělávání mladé generace, mohou očekávat zdárný ekonomický rozvoj. Mladí e, Tadžikové se e, tedy zajímají o studium v evropských školských zařízeních a já jsem přesvědčen, že toto může nabídnout vynikající zkušenosti, posílení přátelství a seznámení se s národními tradicemi, tedy na obou stranách. My doufáme, Eh, že dojde k dalšímu posílení v rámci eh, programu pro vzdělávání mládeže a doufáme, že tedy přestože tento program nenaplňuje veškeré potřeby eh, mladých Tadžiků, nicméně je to velice užitečné a mladí Tadžikové mohou studovat na evropských univerzitách. Eh, dále pak eh, Evropský institut svobody umožňuje studium nejenom tajickým studentům, ale studentům z Afganistánu a z jiných středoazijských zemí. Dámy a pánové, Eh, rozvoj parlamentních vztahů mezi Tadžikistánem a Evropskou unii je velice významná otázka a po, přispívá k posílení spolupráce v oblasti uh, lidských práv a hodnot. A já jsem přesvědčen, že Evropský parlament uh, nám pomůže uh, v dosažení tohoto záslužného cíle. A já vám děkuji za pozornost. Mr. President, thank you so much for, for... Pane prezidente, děkujeme vám za eh, naznačení těch liní spolupráce a zlepšení vztahu mezi Tadžickou republikou a Evropskou unii. Dovolte, abych zdůraznil, že se nejedná pouze o zasedání to, jedno, toho výboru, ale o zasedání výboru, který má právě na starosti vztahy ze střední Asii. Tohoto jednání se účastní také eh, delegace, zvláštní výbor pro parlamentní spolupráci eh, mezi Evropskou unii, Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem, který má na starosti také vztahy pro Tačikistán. Paní eh, Junkevič je předsedkyní tohoto výboru a ta se jako první hlásí o slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, pane prezidente, Dovolte, abych vás i já přivítala v Evropském parlamentu. Je pro mě velkou ctí, že vás zde mohu přivítat jako předsedkyně meziparlamentního, eh, meziparlamentní delegace. My už jsme si vytvořili velmi dobré vztahy se vašimi poslanci. Proběhla již řada jednání a já se domnívám, že všechna ta jednání byla pro obě strany velmi zajímavá a také velmi přínosná. Chtěla bych eh, zde jen dodat, že je mi velmi líto, že dohoda o spolupráci a partnerství zatím nebyla ratifikována. Domnívám se, že my jako poslanci Evropského parlamentu musíme na této formalitě pracovat tak, abychom mohli plně využít kapacitu tohoto velmi důležitého nástroje. Bohužel eh, v říjnu roku 2007 se konalo meziparlamentní jednání ve Štrasburku, kde jsme přivítali naše kolegy z Dušambe. A v roce v dubnu tohoto roku by se měla kona, naopak návštěva eh, poslanců Evropského parlamentu do Dušambe a já se na tuto cestu velmi těším. Rád bych také zdůraznila velmi důležitý aspekt vaší návštěvy do Evropy a tím je to, že jste ještě navštívil jednu z, jeden z členských států, kterým je Lotyšsko, o tom jsme si krátce popovídali a vím, že budete navštěvovat i, že navštívíte i další dva e, pobaltské státy. Estonsko a také Litvu, což je moje domovská země. S panem prezidentem jsme krátce hovořili o tom, jak by jeho návštěva mohla přispět k rozvoji těchto tří pobaltských států. Domnívám se, že naše země mají velmi společnou zkušenost v naší cestě k demokracii a k hodnotám které jsou v Evropské unii již dobře známé. Domnívám se, že během této návštěvy budete mít eh, příležitost eh, se právě na naši zkušenost eh, zeptat a podělit se o naše zkušenosti. Panu prezidentovi jsem se zmínila již o jedné otázce, která se tu objevila a ta se týká eh, vůbec nejvyšší porodnosti v regionu, právě v Tádžecké republice a také k, eh, skoro na světě, možná při návštěvě Litvy, mého státu, může pan prezident eh, prodiskutovat, jak bychom mohli tuto otázku řešit u nás, protože my s porodností právě máme strašný problém. Naše země stárne a průměrný věk je stále vyšší ale dovolte, abych se vrátila k trošku eh, důležitějším otázkám. Ráda bych se pana prezidenta zeptala, jaké jsou jeho názory na oblasti spolupráce s Evropskou unii, případně se například konkrétně s pobaltským regionem. Já osobně vnímám jednu možnost v tom, o čem už jste se zmínil, a to je pomoc Evropské unie při zlepšování systému školství v Tadžikistánu. Jednak eh, budováním eh, tedy vzdělávacích institucí a jednak také umožnění mladým Tadžikům studium eh, v Evropě. Jak víte, kolegové, Evropská unie uvolnila 750 milionů eur na období 2007 až 2013 právě na pomoc středoazijským zemím. A školství je samozřejmě investice do budoucnosti. Je to program rozvoje demokracie v těchto zemích. Je to program, který má pomoci mladým společnostem, jako je například Tadžikistán na jejich cestě k demokracii. Pane prezidente, dovolte, abych vás ještě jednou přivítala v Evropské unii. Doufám, že vaše jednání se Evropským parlamentem bude užitečné. Ještě jednou díky za vaši návštěvu. Uh, Mrs. Andrikena, please. paní Junkevičovi a paní Andrikena. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, eh, gratuluji vám eh, k vaší první návštěvě v Evropském parlamentu. A mám dvě otázky. Za prvé, Hovořil jste o bezpečnosti energetických dodávek. Ehm, bezpečnost energetických dodávek ehm, je ehm, prioritní otázkou v evropské agendě. Vidíte tady možnosti konkrétních projektů, jak by Tadžikistán mohl přispět eh, k právě k této bezpečnosti energetické v Evropské unii. A druhá otázka, pane předsedo, se týká Afghánistánu. Mluvil jste také o Afghánistánu, prosím, posuďte sám eh, to situaci a sice eh, možnou podporu eh, z Evropské unie této zemi. A sice podpora z Evropské unie a jednotlivých členských států. Děkuji. Thank you, uh, Pal- Děkuji. Pan Palecký. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, Thank you, thank you, Mr. President. Děkuji, pane prezidente, za vaše eh, prohlášení o ochotě rozvíjet vztahy mezi vaší zemí a Evropskou unii. Rád bych se vás zeptal na regionální spolupráci. Jak víme, je to důležitý nástroj pro eh, posilování bezpečnosti a ekonomických vazeb. Eh, jaké jsou úspěchy regionální spolupráce? Eh, co se týče sousedů Tadžikistánu. A eh, také bych se vás rád eh, zeptal na stav vztahu mezi Tadžikistánem a zeměmi, jako je Rusko a Čína. Děkuji. Thank you. Uh, Mr. President, you have the floor. Slovo, pane prezidente. пеш sama ҳама мехостам минатдории худро баён кунам Především bych vám chtěl poděkovat za všechny vaše dotazy. Safar ba Brüssel va mamlakatoj Baltika. Hlavním eh, cílem mojí cesty do Evropské eh, unie a do Pobaltí eh, ona je to moje je to vlastně první návštěva prezidenta Tadžikistánu a je cílem tedy té cesty posílit spolupráci a vztahy Tadžikistánu s těmito zeměmi. My máme především zájem o rozvoj spolupráce mezi národy těchto zemí a naší zemí a současně Máme velmi dobrou spolupráci samozřejmě s těmito zeměmi, ale e, vzhledem k stávajícím okolnostem je nutné ještě intenzifikovat vztahy a spolupráci s těmito zeměmi jakož i e, vytvoření z e, právního e, smluvního základu této spolupráce tak, aby byly usnadněny přímé kontakty mezi lidmi. My máme, jak říkám, velice dobré vztahy s zeměmi a s eh, eh, národy Evropské unie. Máme výborné vztahy s Evropským parlamentem i všemi orgány Evropské unie na vysoké úrovni a tato eh, spolupráce se musí rozvíjet. Proč? Protože jsme si všichni vědomi dnešní situace. Jak už jsem říkal ve svém úvodním eh, projevu, tak Tadžikistán se nachází eh, v velmi hm, citlivém geografickém eh, místě, jak jsem říkal, máme 1450 kilometrů hranic s Afganistánem a všichni, hm, do, jak si dobře známe, situaci v Afganistánu. Takže e 19 let po rozpadu Sovětského svazu Tajikistán sehrává ústřední roli v, v Mm, jak si na, eh, co se týče zajištění bezpečnosti hranic Tadžikistánu eh, a, a Afganistánu, vlastně tam se jedná o nárazníkovou zónu, kde se snažíme zamezit teroristickým aktivitám a pašování zbraní. Tadžikistán brzy po svém osvobození uh, musel čelit uh, Eh, velmi obtížné situaci eh, v důsledku občanské války, kde tedy došlo ke značným hmotným škodám a eh, takže situace prostě je taková, je, že já nevím, když třeba schoří sousedovi dům a vy mu nepomůžete, tak ty plameny zachvátí i váš dům. Takže Tadžikistán také um, trpěl o hrozbami a, a důsledky eh, války a teroristických aktivit v eh, Afganistánu, takže máme, máme špatné zkušenosti s teroristickými aktivitami sami jsme e, těmito hrozbami a e, tedy hrozbami ze strany e, mezinárodního terorismu utrpěli. Na konci 90. letech jsme tedy apelovali na mezinárodní společenství OSN, aby vznikla narazníková zóna na, na afgánsko tačické hranici, ale tehdy Eh, jsem eh, vlastně, kdy, když eh, na tuto výzvu vlastně reakce jediná byla ta, že prostě, pane prezidente, to je váš problém a problém vašeho regionu. My máme svých problémů dost. Takže mezinárodní situace je taková, že je potřeba vyvinout maximální úsilí v boji proti těmto hrozbám eh, a Tadžikistán je zapojený do protiteroristické eh, koalice od počátku a já jsem přesvědčen a doufám, že Evropská unie eh, přispěje významným způsobem k boji s terorismem, pašováním zbraní a omamných látek a současně přispěje k vyřešení afgánského problému. Vyřešení afgánského problému eh, podle mého názoru vyžaduje mírová jednání. Dále pak, co se, tedy to je, co se týče mých hlavních, hlavních cílů mé návštěvy v Evropské unii a v Pobaltí. Další otázka, eh, ta souvisí tedy s posilováním spolupráce v oblasti školství a vzdělávání. Ano, jak jsem říkal dříve, Tadžikistán velice vítá a má velkou, velký zájem o otevření uh, Evropského institutu svobody a jeho tedy pobočky, která dá více příležitostí nejenom tadžickým studentům, ale i studentům z jiných středoazijských zemí a studentům z Afganistánu, aby eh, získali eh, tedy v tomto institutu eh, vzdělání. To by skutečně bylo veliké, velmi významné přispění eh, k eh, vzdělávání v naší zemi. Eh, co se týče občanské války, po jejím skončení v roce 1997, po podpisu dohody o národní obnovy a uzavření tedy míru s opoziční skupinou, tak jsme dos, dokázali v celé řadě oblastí jak si eh, řešit problémy a dnes uh, počet studentů uh, je desetkrát vyšší než třeba v době Sovětského svazu. Uh, Eh, máme stovky středních škol, gymnázií, vysokých škol v Tadžikistánu a zvláště z tohoto důvodu jsme také založili prezidentský sociální fond na podporu talentovaných studentů, aby tedy mohli studovat a školit se aby bylo možno zvýšit mm, jaksi počet studentů tak, aby eh, také tedy počet absolventů odpovídal potřebám Tadžikistánu. Dále pak zájmy Tadžikistánu na posílení vztahů s Evropskou unii, to je další otázka. Já se domnívám, že Někteří lidé ani v Evropě nevědí, kde leží Tadžikistán. A e, Tadžikistán vyvážel především do evropských zemí. Takže e, my máme zájem o e, e dovoz především moderních technologií e, z evropských zemí a například v současné době Tadžikistán ve spolupráci nebo v rámci finanční mezinárodní spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem eh, koncipuje mezinárodní projekty, takže například jeden z těch velkých projektů eh, se týká eh, těžby v naší zemi a je třeba samozřejmě také brát v úvahu eh, jaksi omezení, která v naší zemi eh, jsou, je skutečně eh, v našem zájmu spolupracovat s Evropskou unii v celé řadě ekonomických oblastí protože Evropská unie má technologii na vysoké úrovni, ale zase Tadžikistán má suroviny a to je příležitost právě využít v rámci naší spolupráce. We proceed to further question, Mr. please. Panie prezydencie, já oczywiście chciałem się przyłączyć do słów. Pane předsedo, já bych se chtěl také přidat eh, těm, kteří vás eh, vítají v tomto parlamentě. Středoazijský region je důležitým partnerem pro Evropskou unii. A dovolte, abych se zeptal eh, vaší otázku, abych vám položil jednu otázku, která se týká vašeho projevu. Říkal jste, že že mezi eh, středoazijskými zeměmi existuje určitá, mm, určitý boj o politickou moc. Mohl byste prosím tento koncept rozvést? Co přesně, o co přesně se jedná? Pokud eh, to bude jednodušší, budu-li mluvit anglicky, mohu otázku zopakovat v angličtině. Mm-hmm tahol hal fasl nagardidani mechanizmy Máme ještě mnoho problémů v regionu, protože... A pardon, není slyšet. Pokud jde o regionální spolupráci, rád bych řekl, že náš region má stále ještě problémy. Současným problémem číslo jedna je využívání eh, vody a energie vodní zdroje vody ve střední Asii, zhruba 60% z těchto zdrojů pochází, eh, má tedy eh, původ v Tadžikistánu. Tadžikistán eh, dnes využívá pouze 5% z těchto zdrojů, zbývajících 55% vodních zdrojů, využívají naše sousední země. Jak už jsem řekl, Tadžikistán je hornatá země, zhruba 93% území pokrývají, je tedy hornaté, nemáme příliš mnoho orné půdy. My velmi doufáme, že v blízké budoucnosti budou problémy s tím spojené vyřešeny. K tomu potřebujeme pomoc a podporu evropských institucí, tak abychom mohli například proskoumat či provést eh, nějaké studie proveditelnosti různých strategických projektů, které byste v tom našem regionu mohli provést. Eh, pan Zalevský. Pane prezidente, eh, budu mluvit polsky a vy uslyšíte překlad. Pane předsedo, pane prezidente, dotknul jste se tématiky školství, což je téma, které mi je velmi blízké. Zaměříme-li se na budoucnost, na mladé lidi, Rád bych vám řekl, že vzdělání je velmi nákladná záležitost a plody eh, z něj vlastně sklízíte teprve za mnoho let. Samozřejmě existuje mm, význam mm, podpory eh, studijní výměny mezi Tadžikistánem a Evropskou unii. Co vy budete moci nabídnout výměnou? Můžete přijímat například evropské výzkumníky, kteří pracují na výzkumných projektech, na kterých má tedy zájem eh, jak vaše země, tak naše země, například v oblasti eh, vodních elektráren či na jiných projektech v oblasti humanitních věd. Jste připraveni eh, přijmout naše vědecké pracovníky? Myslím, že to by byl první a velmi dobrý krok na vytvoření eh, vzájemných vztahů v této oblasti. Naše eh, eh, Eh, univerzity podepisují dohody s Belgií a máme tedy spolupráci s vysokoškolákem. Takže my budeme spolupracovat s univerzitou v naší zemi a, a v Belgii a samozřejmě, že máme zájem ehm, eh, vyzvat vaše výzkumníky. My je zveme, eh, někteří už u nás pracují v celé řadě oblastí a Eh, dneska třeba tam jsou studenti z 24 zemí světa, kteří u nás studují. Ono to je, to je docela dobré. Eh, a my jsme připraveni tuto spolupráci rozšířit a využít vaši, spolu, vaši zkušenosti. Potřebujeme vaše eh, učitele. Důležitý je bankovní systém, eh, například potřebujeme odborníky v této oblasti, tam máme veliké eh, potřeby a máme eh, tady ambasádu, máme také velvyslanectví ve Spojeném království, máme velvyslanectví ve Francii a máme také poměrně aktivní spolupráci s těmito zeměmi Chystáme se zítra zahájit činnost ambasády eh, v eh, Belgii, takže eh, jste u nás vítáni a samozřejmě vízum můžete dostat přímo na letišti v Dušambé. Merci, monsieur le président. Je... Děkuji, pane prezidente. Já se omlouvám, já jsem musela na chvilku vyběhnout, takže nevím, které otázky vám už byly položeny. Takže jménem naší, mojí politické skupiny jsem ráda, že vás tady mohu přivítat a chci říci, že pro eh, mnohé z vás eh, je to objev vlastně my vaší zemi tak dalece neznáme. A vy jste ve svém vystoupení zmínil dvě body, kde jakožto země sousedící s Afganistánem nás to velice zajímá. Vy jste říkali, že jak jste velmi, velmi aktivní v boji s nezákonným obchodem s e, omamnými látkami, také jste říkal, že vaše partnerství s Evropou se týká boje e, proti obchodování se zbraněmi nezákonnému obchodování se zbraněmi. A chci se tedy e, zeptat, můžete nám e, konkrétně vysvětlit, jak tyto dvě otázky řešíte. Teď mám na mysli nezákonný obchod se zbraněmi a s drogami. Děkuji, prosím, pane prezident. Большое спасибо. Вот для меня стало интересно, это, ну, когда вы сказали, что мы... Děkuji. Pro mě je velmi zajímavé slyšet slyšet tedy, že nevíte úplně přesně, nemáte všechny detaily. My velmi uh, úzce spolupracujeme s Francií. Francie má své uh, vojenské jednotky na uh, letišti v Dušambe. A další informace, eh, všechny tyto jednotky využívají eh, vojenský prostor, letecký prostor eh, Tadžikistánu. A my v současné době jednáme o tom, zda je pustíme tedy do Dušambe. Eh, co se týče boje proti nezákonnému obchodu s drogami, až do roku 96 eh, neexistoval jediný případ eh, zachy- zachycení heroinu v naší zemi. A od roku 96 máme jaksi takové případy každou chvíli a proto jsme požádali o pomoc mezinárodní společenství a Požádali jsme tedy o pomoc mezinárodní organizace, vytvořili jsme agenturu pro boj e, s drogami. Je to agentura, která působí už sedm let a tato agentura působí jak v Tadžikistánu, tak v Afganistánu. E, Eh, už se dostavily konkrétní výsledky, co se týče například zničení výrobních laboratoří. Také se nám daří zachytit 50 až 60 tisíc, 60 tun eh, ročně těchto, těchto drog. A kolik heroinu zachytíte v Evropě a jaké, jaké prostředky vypí, um, vy, vydáváte na eh, boj proti eh, drogám. Je eh, vlastně lepší bojovat s drogami u nás, než abyste s nimi potom bojovali už u vás. Naše země je jakýmsi nárazníkem mezi vámi a Afganistánem. Samozřejmě zlo je třeba zachytit u kořenů a ty kořeny bohužel jsou v Afganistánu. Dnes v mezinárodním společenství neexistuje E, jednotná koncepce e, boje s drogami v Afganistánu a každá země e, si pracuje na svém, vydávají se miliony dolarů na to a objem výroby drog v Afganistánu každým rokem roste. Takže především na začátku Eh, protiteroristických aktivit v Afganistánu eh, se eh, výroba drog v Afganistánu ze čtyřnásobila. Tadžikistán za to nemůže, protože to je transitní země. My z toho nic nekonzumujeme. Všechny tyto drogy jsou určeny na evropský trh a do Ruska. Takže je samozřejmě potřeba s tímto problémem bojovat, ale kořeny tohoto zla se nenacházejí v naší zemi, ale v Afganistánu. Děkuji. E, já jsem chtěla jenom doplnit e, pane prezidentovi, že já jsem belgičanka, nikoli francouzka, prosím. Uh, Euh, Tanok. Uh, thank you, Chairman. I'm British, not American, just for the record. Děkuji, já jsem Brit, ne Američan, jenom tak pro vaši informaci. Ani Ir ne. Na půl Ir. Kyrgyzstán, myslím, že je to před deseti dny, kdy eh, uzavřel americkou eh, základnu eh, a pár dnů později dostali velkou, velký ruský úvěr. Myslíte si, že to je vývoj, který zbuzuje obavy ve vašem regionu, co se týče poskytování bezpečnosti pro ISF a v Afghánistán, kde je velká tadžická menšina a to bylo, mm, to byl vždycky nepřátelé Talibanu. Vy jste hovořil ve svém projevu o začátku 90. let, že tam byla hrozná občanská válka mezi muslimisty, muslimisty a sekulárními složkami. Teď se to sklidnilo a já bych chtěl pogratulovat vaší zemi za to, že tuto situaci vyřešila. Ale jaké pozitivní eh, lekce se můžeme poučit eh, z vaší zkušenosti a hlavně co se týče diskuse o palestinských územích, která je také rozděleno sekulární fatu, mezi sekulární fatu a islamistický Hamas. Výsledkem toho byl nedávný eh, krvavý konflikt a vznikla z toho eh, hrozná válka. Takže mě zajímalo, jestli se můžeme poučit z vaší zkušenosti, co se týče řešení eh, těchto konfliktů mezi muslimským světem a ostatními. A dále mě zajímalo, jaké jsou vaše vztahy eh, s vašimi etnickými iránskými ehm, ehm, ehm, partnery a prezident Obama, jestli může zlepšit vztahy mezi Iránem a jestli může nějakým způsobem tuto situaci zlepšit. Děkuji panu Tenekovi. داخل دارد برای فروگوی من است میتوانید اون سوال رو با پرزیدنت قرغیزستان سوالتی فضای تاجیکستان کشود است Na to se můžete zeptat pana prezidenta Kyrgyzstánu. Co se týče Tadžikistánu, Tadžikistán je otevřen mezinárodním eh, jednotkám. Jsme připraveni poskytnout eh, všechny naše eh, vzduchné, vzdušné i pozemní komunikace mezinárodním jednotkám, které působí v Afghánistánu. Co se týče otázky, kterou jsme tady zde zaslechli, domnívám se, že Kyrgyzstán a Americká Amerika eh, musí tedy vyřešit tyto problémy sami, co se týče palestinsko-izraelského konfliktu. Eh, to taky nemůžeme tedy vyřešit. Eh, co se týče eh, občanské války v Tačikistánu, ta byla velmi tragická. Během jediného roku jsme měli dva prezidenty a pět premiérů. Během této občanské války jsme se potýkali s eh, obrovskou mírou ehm, vměšování se celé řady skupin, které se snažili změnit eh, prezidentský systém země. Naštěstí se nám podařilo tento problém vyřešit proběhlo osm kol mírových jednání spolu s, se spojenou tádžickou opozicí a také se toho, těchto mírových jednání účastní Irán. My si samozřejmě uvědomujeme, že nalezení mírového řešení eh, kdekoliv na světě není jednoduché, je to vždy velmi složitý proces. Ale v tom procesu je velmi důležité to, abychom si sedli ke společnému stolu a ten proces jednání vůbec zahájili. Samozřejmě není možné podělit se o všechny eh, aspekty toho procesu, mm, mírového procesu během jedné nebo dvou hodin, ale všechny ty informace, které vás zajímají, jsou k dispozici v mírových v, u OSN, u tedy eh, sboru o mírový sporu. Eh, které mají informace o jednání se všemi státy, zejména s Iránem. Domnívám se, že my historicky máme vazby na Irán, máme velmi mnoho společného. Už jsem řekl, že Existuje pouze jeden způsob, jak vyřešit eh, problematiku vztahu USA a Iránu. A tím je mírové jednání. Sednout si ke stolu a velmi upřímně si vzdělit eh, všechny ty otázky, všechny ty problémy, které eh, mezi těmi dvěma státy existují. Vojenské řešení neexistuje, to nebude fungovat. Irán není ani Irák, ani Afghánistán. Samozřejmě v každé občanské válce eh, jsou eh, nejhorší důsledky především pro civilní obyvatelstvo. Já bych eh, rád řekl, že iránská strana už vyjádřila svou připravenost zahájit tedy mírové jednání s novou americkou vládou. V této situaci je velmi důležité vyhnout se dvojímu politickému metru. Pokud dnes se Irán usiluje o mírový jaderný program, eh, mělo by, měl bychom mu to umožnit. Iránská strana velmi úzce eh, může tady spolupracovat s mezinárodními experty. Já vidím pouze jediné řešení tohoto problému, kterým je mírové jednání. Irán má velmi eh, bohatou historii, je to kolébka perské kultury. A já jsem naprosto přesvědčen, že jsou schopni mírového jednání a mírového řešení problémů. I tohoto problému, který je zde dnes mezi Iránem a Spojenými státy. Slovo. Thank you, Chairman. Ději, děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte, abych vám položil ještě jednu otázku k Afghánistánu. V eh, OSN v, v západních eh, metropolích v EU se hm, tento proces nyní reviduje. Co byste nám doporučil? Jakou strategii byste nám doporučil? Máme zvýšit svoji vojenskou přítomnost, máme zapojit více diplomatických sil, máme vyjednávat s Talibanem nebo s některými jeho složkami pomozte nám svou, svou, svými zkušenostmi a svou znalostí. Děkuji. Ano. Tak nejprve vždycky ve svých prohlášeních ehm, a projevech a zasedáních na mezinárodním poli Ehm, vyjadřují svůj názor, který se týká eh, afgánské situace. Eh, jak jsme si eh, všichni vědomi, víme, jak vypadají důležité politické události v Afghánistánu. Jsou to politické volby, volby prezidentské. A Toto je velmi citlivý okamžik e, v situaci nestabilní v Afganistánu a měli bychom e, naslouchat. Mezinárodní společenství by tady mělo být daleko aktivnější, aktivněji zaangažováno e, tak, abychom zabránili právním krokům, protože to je velmi citlivé, eh, citlivé období a mm, eh, afgánská zpráva musí eh, i nadále udržovat úzké vztahy spolupráce se všemi agenturami a místy a úřady v Afganistánu. Musí brát v úvahu etnické skutečnosti a tady vidím potřebu spojení sil všech, tedy vlády, vládních úřadů a nepřejeme si další eskalaci celé situace eh, s talibánskými skupinami v Afghánistánu, protože mohou ohrozit um, um, proces civilizace uh, v tomto uh, regionu. A také co se týče příprav um, na politické volby v Afganistánu, v Tadžikistánu, je tady ochota poskytnout plnou podporu uh, také ochota pomoci afgánskému národu. V současné situaci eh, z drog by se měl stát naopak zemědělské výrobky, měly by to být alternativní zemědělské eh, výrobky a tak budeme schopni uspět a budeme moci vyřešit otázku eh, nelegálního obchodu s drogami a my mezinárodní společenství bychom měli eh, eh, věnovat eh, velkou pozornost pod bezpečnostních agentur, také jde o podpoření národní armády v Afghánistánu, ale většina zemí, které přislíbily pomoc v Afghánistánu a které chtějí vytvářet um, a rekonstruovat um, tyto složky v Afghánistánu. budou napomáhat. Děkuji, pane prezidente. Můžete říct si pár slov o současné nebo budoucích um, vědeckých stazích mezi vaší zemí a Evropskou unii, uh, co se týče technologické oblasti? My to... My... Savol e, Hmm. Takže Už jsem tu otázku před několika minutami odpověděl. My podporujeme veškerou iniciativu a všechny projekty, které směřují k rozvoji technologií. Tačikistán potřebuje e, rozvoj technologií a potřebujeme také užší spolupráci se všemi členskými státy Evropské unie. Právě v oblasti rozvoje technologií. Například dnešní rozvojové projekty v oblasti eh, vodních elektráren jsou strategicky velmi významné. Bez eh, rozvinuté technologie by tyto projekty nemohly být úspěšně dokončeny. Proto jsem také eh, navštívil Evropskou unii, především Brusel, a jsem velmi rád, že se mi dostalo příležitosti hovořit eh, dnes eh, k vám. Také přivítáme návštěvy do Tadžikistánu i ze strany soukromého sektoru. Jsme připraveni připravit eh, podmínky pro to, abyste měli příležitost lépe se seznámit eh, s Tadžikistánem. Eh, děkuji vám. Děkuji vám za vaše komentáře. Eh, chtěl bych eh, eh, říci tedy v turkmenštině. Děkujeme vám velice, pane prezidente. Děkuji vám. finally. So colleagues, let's start with our next item. Vážení kolegové, takže z, eh, pokročíme k dalšímu bodu a je to výměna názorů s profesorem Faustem Potter z eh, eh, Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii z Hágu. Vítám vás, pane profesore. Eh, soudce Poser byl jmenován od února 2000, původně v soudním senátu, potom v odvolacím senátu, kde eh, zasedá dosud. On je současně soudcem odvolacího soudu Mezinárodního trestního tribunálu pro Ruandu a byl předsedou eh, soudu od listopadu 2005 do eh, konce loňského roku. Pan profesor, pane profesore Pokare, vítejte ve, v zahraničním výboru a máte slovo na 15 minut pro úvodní projev a pak budou následovat otázky. Děkuji. Mr. Chairman, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám za pozvání na vaše jednání. Jak víte, od listopadu loňského roku už nepředsedám eh, Mezinárodnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Eh, tomu teď předsedá můj kolega mm, soudce Patrick Robinson. On by k vám rád promluvil sám, ale bohužel předsedá případu, který eh, tedy vyžaduje denní slyšení. A já se ale domnívám, že velmi brzy Evropský parlament navštíví, jak bude, jakmile to tady bude možné. Jsem velmi vděčný za to, že k vám tady mohu promluvit dnes jako odvolací soudce a že se s vámi mohu podělit o eh, některé ty myšlenky, na kterých byl má na to tedy na mou zkušenost z předsedání ICTI. Dovolte mi nejprve několik eh, čísel. Eh, soud vznikl v roce 1993 a od té doby soudil 161 jedinců. Pouze dva eh, z těch, které tedy soud formálně obvinil, dnes ještě jsou na svobodě. Dodnes, dodnes bylo 116 osob eh, tedy souzeno a 45 eh, případů je stále ještě aktivních. Několik z nich eh, je tedy v stavu odvolání. V době, kdy jsem soudu předsedal, měl soud přispívat obnovení a udržení míru v regionu a být také jedním eh, z pilířů pro tento proces, ale samozřejmě ne pouze jediným eh, prostředkem eh, zachování míru. To, k tomu samozřejmě Mezinárodní soudní tribunál není e, tou nejvhodnější institucí. Rád bych se zaměřil především na otázky takzvané strategie dokončení soudu. Tuto strategii vlastně vypracoval soud eh, sám eh, na začátku tohoto desetiletí a strategii potom podpořila mm, Rada bezpečnosti OSN účelem bylo eh, vlastně uzavřít činnost eh, soudu a vrátit soudy, vrátit případy k projednání eh, do zemí tedy bývalé Jugoslávie, jakmile tyto soudy budou připraveny a ochotny tyto případy projednávat. Je samozřejmě potřeba si uvědomit, že soud jednal, eh, projednával velmi omezený počet případů, pouze 161 případů. Ale počet případů, které se dnes projednávají přímo v té oblasti, to, to jsou tisíce soudních případů. Nemáme bohužel přesné oficiální údaje, nicméně víme tedy, že eh, ten region sám eh, si s těmito případy nějak tedy poradí. Jakým způsobem převést eh, tu ty případy eh, zpět tedy do regionu. Jedním z nich je tedy přesun. My už jsme asi 14 těch eh, případů předali zpět do Bosny a Hercegoviny ke státnímu soudu, jednoho také do Chorvatska a jednoho do Srbska. Tyto osoby jsou souzeny eh, přímo v regionu. My jsme velmi spokojeni s tím, jak místní soudy tyto případy projednávají. Eh, jsou to spravedlivé procesy. To uznáváme tedy my i organizace eh, bojící za lidská práva. Druhý způsob předávání je tedy předávání materiálu, to znamená spisů, které se stále ještě vyšetřují a kde tedy nedošlo ještě k formálnímu obvinění. Tyto materiály jsme odeslali do regionu tak, aby žalobci v těchto státech mohli pokračovat eh, v projednávání těchto případů. Třetím způsobem je potom podávání zpráv eh, médiím. Poskytujeme interview pro uh, eh, rádia, televize, dodáváme další materiály a tím eh, umožňujeme, aby se místní justice tedy měla užitek eh, z toho, jakým způsobem jsme tyto případy projednávali eh, my na ICTI. Tato strategie jako taková, ta strategie dokončení, dokončení je, má za cíl nejenem ukončit činnost eh, soudu, ale také umožnit pokračování těch aktivit. To znamená dalšího mm, postihování zločinu proti lidskosti místní justicí. Tím, že jim předáme tyto případy, které, eh, jejichž projednávání jsme tedy, či vyšetřování jsme zahájili na ICTI, eh, tím tedy eh, získávají ty místní soudy, se podílejí na této práce, na této práci. Tím vytváříme spolupráci, která je tedy eh, trošku jednostraná a v původních těch plánech zahrnuta nebyla. My jsme tedy jako soud si sami vytvořili nějaká pravidla, abychom mohli spolupracovat eh, s místní justicí. A tím umožňujeme, aby místní soudy či eh, místní orgány činné v trestním řízení měli přístup například k důvěrným materiálům, k dokumentům, které eh, tedy má k dispozici náš eh, soud. I s tím tedy, že se umožní, aby tyto materiály byly předloženy místnímu soudu a samozřejmě také, že se postaráme o související aspekty, jako například ochrana svědků a podobně. Z tohoto hlediska a také z hlediska zlepšení práce místní justice abychom jim pocho- umožnili lépe pochopit, jak jsme tedy pracovali, eh, vytváříme jakási partnerství, to znamená nejenom spolupráce, ale partnerství, kde vlastně se sejdeme s místními soudci, kdy ten případ projednáváme, v případě, že dojde k nějakému problému, aktivit těch dvou soudů, snažíme se je tedy projednat s místními soudci Důvodem eh, proto je, aby aby ty kompetence eh, našeho tribunálu byly tedy bližší eh, místní justici, aby tedy přesně věděli, o co se jedná. Například organizace pro prevenci eh, zločinu, která tedy slouží v Turínu a kteří nám pomáhají s šířením informací. Například eh, v loňském roce jsme vypracovali manuál, který je tedy určen především pro eh, soudce v Hágu. A dokončili jsme ho tedy v listopadu a nyní ho tiskneme. V tom manuálu eh, právě uvádíme to, co jsme se naučili právě z té prvotní práce mezinárodních tribunálů. Naším cílem není mm, to, aby ostatní soudy a místní soudy tedy převzaly eh, tu naši praxi, tak jak ji provádíme my, ale aby měli jakýsi základ pro to, aby mohli eh, pokračovat v té práci, kterou jsme zahájili my na té mezinárodní úrovni. Ty soudy sami mají velký zájem o spolupráci a o to, abychom se my podělili o naše zkušenosti. a my tuto spolupráci samozřejmě velmi vítáme. Jeden aspekt, na kterém teď pracujeme a který se netýká výkonu spravedlnosti tedy přímo, je seznámit veřejnost s prací tribunálu. pro běžného člověka je nesmírně složité, aby pochopil, jak Mezinárodní tribunál funguje. Ta naše práce je velmi složitá na pochopení i pro právníky. Naše rozhodnutí či rozsudky jsou často tedy velmi složitá četba i pro profesionálního právníka. Jedna věc, o kterou se tady snažíme, a snažili jsme se o to především v Bosně, je vybudování jakýsich eh, pamětních center, kde by byly zaměstnáni experti, kteří by eh, dokázali zainteresovanému publiku, tedy eh, veřejnosti, vytvor, vysvětlit, jak mezinárodní spravedlnost, mezinárodní tribunály fungují a které by umožnily také přístup k materiálům tribunálu. Většina těchto materiálů je tedy v dnešní době už eh, na internetu ale bohužel ta, ty technologie nestačí k tomu, abychom s naší prací dostatečně seznámili veřejnost. Poslední bod, který jsem eh, chtěl zmínit, se týkal toho, co budeme dělat, až eh, tribunál ukončí svou funkci existuje celá řada činností, které prostě nemůžeme jen tak ukončit. Například eh, v eh, trestních věcech existuje ehm, revize, přeskum. Ehm, máme celou řadu rozhodnutí ve věci ochrany svědků a ehm, tato opatření je potřeba někdy upravovat vzhledem k individuálním podmínkám, kdo o tom bude rozhodovat. Takže je potřeba, aby někdo provedl přeskoumání a je potřeba, aby to udělal tedy nějaký mm, soud. Některé eh, tyto otázky projednává Rada bezpečnosti OSN a zatím tedy nepadlo žádné rozhodnutí. Nicméně mm, eh, uvažuje se o vytvoření jakéhosi reziduálního mechanismu, což znamená vytvoření nějaké struktury, ve které budou například eh, seznam, eh, soudci tedy na seznamu, které bude možné povolat v případě potřeby. Měl by to být takový velmi pružný mechanismus, nic eh, příliš složitého. A právě do tohoto mechanismu by měly být převedeny ty všechny zbytkové aktivity soudu. Dovolte, abych eh, dokončil, či skončil tedy eh, tím, že zdůrazním, že je velmi důležité nejen pro soud, nejen pro tribunál, ale pro spravedlnost jako takovou, aby činnost eh, tribunálu po jeho končení nezůstala jen jakousi historkou v minulosti. Je potřeba, abychom na tuto činnost navázali. já vím, že si teď trošku protiřečí, mluvím o strategii dokončení, o strategii pokračování. Chci jen říct, že ta strategie dokončení na mezinárodní úrovni by měla mít eh, strategii pokračování na místní úrovni. Tak, aby soudy byly schopné opravdu zajistit spravedlivý proces eh, na místní úrovni. To je to jsou tedy ty hlavní body, které jsem, o které jsem se tu s vámi chtěl podělit. Velmi rád si vyslechnu vaše názory, které na tuto problematiku máte. Děkuji vám, pane předsedo. Very much, profesor. Děkuji panu profesorovi. To... Teď předávám slovo paní Nitz Uitenbrook, která je naší zpravodajkou um, a zodpovědná za příslušnou zprávu. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, um, dámy a pánové, nejprve bych ráda poděkovala, chtěla bych poděkovat zvláště um, našemu výboru, zvláště paní Opačič, která mi pomohla uh, skvělým způsobem eh, při navrhování této zprávy. A za druhé bych eh, ráda vyslala tento signál. Eh, já byl takový signál, který jsem lezla také mezi současnými a bývalými členy tohoto trestního tribunálu a sice velká ochota přispět k této práci, sdílet zkušenosti, které mm, nám ukazují, že to byl a stále je mm, velmi zvláštní eh, zkušenost eh, a práce v tomto eh, tribunálu. Bez této práce mm, by nebylo možné toto tak jednoduše mm, ukončit. A nebudu teď opakovat to, co říkal pan profesor Pokar, ale dovolte mi, abych jenom vám připomněla čísla 161 obvinění E, trestní řízení ukončena e, proti 116 e, obviněným. Ostatní nebo velký počet lidí, ne, velký počet trestní řízení se bude konat, jenom někteří zůstávají v před soudním řízení. A víte, že ze všech těchto obviněných jednotlivců jsou dva. Je to Mladič a e, Karačič, kteří, Hadžič, pardon, Hadžič, kteří zůstávají ještě na svobodě. Uh, Eh, tribunál samotný, jak už řekl soudce Pokar, eh, se ujal iniciativy a eh, navrhl plán, který se stal známým jako plán nebo strategie dokončení. Jak se ukázalo od samého začátku, nikdy ehm, nebylo záměrem, aby Mezinárodní tribunál byl stálým grémiem, ale mělo to být dočasné, dočasná instituce, s velmi eh, specifickou misí a eh, v okamžiku, kdy tato mise bude ukončena, eh, tribunál ukončí svou činnost. A myšlenka která se zatím skrývala, byla tato dokončení. Dokončení dojde ve třech fázích. A současným cílem je dokončit veškeré trestní řízení, soudy a odvolací řízení do roku 2011 Eh, s tím, že se to možná přenese ještě do roku 2012. Tak, abychom mohli dosáhnout eh, eh, tohoto cíle, tedy těchto dokončit tyto tři fáze, tak ty soudní instance a také odvolací tribunál neustále spolupracuje. A zároveň zůstává i nadále důležitou skutečností, že eh, tři eh, obvinění, eh, ti dva obvinění, kteří jsou na svobodě, musí být postaveni před soud a souzeni, protože mm, není možné, aby jenom kvůli ukončení mise tohoto tribunálu si užívali beztrestnosti. Toto je samozřejmě mm, naprosto jasné, je to vyloučeno a také je důležité, a tedy jde tady normální, jak se blíží no, ukončení eh, činnosti tohoto tribunálu eh, je důležité, aby soudní řízení eh, se pokračovalo v nich v ostatních případech, aby byl zabezpečen férový, férové soudní řízení. Mm, mm, myslím si, že by se to nemělo uspěchat a měly by být eh, zajištěny tyto spravedlivé procesy. Eh, pak je tady ještě další eh, věc, která nám leží na srdci. Tribunál musí být schopen ponechat si vysoce, velmi dobře proškolený personál, protože jsme zjistili, že velmi pomalu, ale jistě se s tím, jak se blíží ukončení, tak vysoce kvalifikovaný personál by mohl mít tendenci odcházet někam jinam a tomu bychom se měli, pokud bude možno, vyhnout. Takže z těchto těchto důvodů eh, doporučení, mm, eh, které eh, se překládá radě, zní takto proskoumat, zdali rozšíření o dva roky tohoto tribunálu, jestli je možné s tímto počítat a jestli toto vůbec bude dostačující. Dále vyzýváme radu, aby pokračovala ve svém úsilí a aby přiměla příslušné země, aby vydali ty dva obviněné, kteří jsou na svobodě. A chceme zdůraznit, že Evropská unie by měla pokračovat Um, a v souladu s korenskými eh, kritérií by eh, mělo zajistit eh, plně fungující soudnictví, které se bude zabývat trest, soudy, které jsou zaměřeny na porušování humanitárního práva a Až tento rámec strategie dokončení Mezinárodního tribunálu už, i když už nebude tento rámec funkční. A protože Mm, eh, eh, vidíme, eh, že tady státy jsou, musí spolupracovat, je důležité, aby mezinárodní společenství podpořilo rozvoj domácích agentur na Balkánu, tak aby místní soudy mohly i nadále pokračovat v práci, kterou Mezinárodní tribunál započal. Ehm, podporujeme existující eh, ehm, financování ze strany EU, eh, například tzv. outreach programy, které budou větší dosah, to jsou eh, nástroje zaměřené na demokracii a dodržování lidských práv. A rada by měla navýšit také svou podporu, tak aby se mohlo pokračovat této strategii a práci Mezinárodního tribunálu. A dále vyzýváme k tomu, aby se pokračovalo a zintenzivnila se spolupráce mezi soudními instancemi a také Eh, instancemi, které jsou činné trestním řízení mezi Balkánem a ostatními zeměmi, protože tomu tak vždycky není. A dále zaznamenáváme, že tím, že máme jasný nefungující mechanismus eh, eh, a podle tohoto mechanismu funguje Mezinárodní tribunál. Toto je klíčové, abychom zajistili to, že toto dědictví bude i nadále fungovat a dodržovat principy, a vyzýváme radu, aby bez eh, jakýchkoliv prodlev eh, v rámci struktur OSN i nadále pokračovala eh, v, v trestních řízeních a aby byly použity mechanismy, tak aby mohly být naplněny všechny dlouhodobé funkce. Sem patří mnoho důležitých funkcí a navrhujeme, abychom Radě bezpečnosti OSN předložili návrh zaměřený na zřízení společného úřadu, který se bude zabývat zabývat eh, zbývajícími funkcemi, které má Mezinárodní trestní tribunál. Eh, to se týká Rwandy a také se jedná o zvláštní eh, soud eh, pro Sierra Leone. A dále mm, připomínáme radě, že jako Evropská unie bychom měli věnovat zvláštní zájem tomu, aby byl zajištěno dědictví Mezinárodního tribunálu tím, že budou řádně zpřístupněny archívy ve vhodných místech. A dále zdůrazňujeme to, že dědictví Mezinárodního tribunálu by mělo být zároveň propojeno s celkovým procesem procesem usmíření. Takže, pane předsedo, eh, vážený pane soudce, milí kolegové, eh, toto eh, jsou základní prvky návrhu zprávy. Měla jsem čest tuto zprávu vám předložit. Děkuji. Nejc. Děkuji, paní Nejc. Frau Kallenbach is next speaker. Paní Kallenbach, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, pane Souče, za vaše informace. Já mám tři otázky. Vy jste nám popsal, že teď eh, děláte úplně vše pro prosazení této strategie a zejména také, eh, abyste se mohli od, spolehnout také na ty lokální soudy. A co mě zajímá, nejenom mě, když se slyší lidé z regionu, že ty postupy trvají dlouho. Když slyším taková jména jako Vojeslav Šeželí a další, kde běží to řízení již celá léta, existují nějaké příčiny, zda tedy nemáte dostatečnou podporu, či zda chybí personál, kde jsou důvody pro tak dlouho běžící řízení. To by mě zajímalo a v této souvislosti bych ráda vyjádřila svůj podiv nad tím, že ti to tak známí lidé, jako ku příkladu Šešeli, ještě z Hágu pokračovali ve svých aktivitách jako předseda strany eh, ve svém působení vlastně v jejich zemích. Třeba, že tady dotyčný sedí v Den Hágu. A ono se stále hovoří o tom, když je tedy alespoň slyším Srby anebo Bosňáky, Bosněny, vyjadřují, vyjadřují že nemají e, plnou důvěru e, v tento soud, protože se domnívají, že jste straničtí. A ku příkladu, co já vím, například ten případ Kosovaru, Ramoša Radinaj a dalších, eh, to se nesleduje se stejnou intenzitou jako záležitosti Srbů a Bosňanů. Možná, že by nám to pomohlo mm, jaksi v určité osvětě, kdybyste se k tomu vyjádřil. Existují nějaká, nějak, něco, co by signalizovalo, že prostě i v těchto případech jako Ramošama budou uh, rozhodnuty? Děkuji. Pan Pribetič. Monsieur le Président, mes chers collègues. Pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěl především poděkovat panu profesorovi i kolegyni zpravodajce ehm, pro tento návrh doporučení a asi bych položil dvě otázky týkající se dvou aspektů tohoto doporučení. Týká se to především bodu D a bodu J. E. V bodu zde, jestli se nepletu, tak eh, bychom si přáli prodloužení mandátu tribunálu proto, aby mohli doběhnout jak tedy již otevřená jednání, ale tak tedy eh, například eh, soud mladiče, někdejšího velitele vojsk a e, zajímal interpretace některých e, rezolucí, především rezoluce 827 z roku 2000 93 u Rady bezpečnosti OSN, kde nebyl stanoven termín, do kdy končí mandát. To znamená, že se jednalo o e, proceduru s neomezeným koncem. Rada bezpečnosti ve svém rezoluci 1523 e, z roku 2003 stanovilo strategii ukončení e, se stanovenou orientací mezinárodních trestních tribunálů tribunálů, tedy jak bývalé Jugoslavie, tak pro Ruandu, tak aby e, soudní jednání v první instanci i, i veškerá jednání skončila do konce roku 2010. A to datum bylo orientační. To byla strategie prostě tak, aby bylo možno jednat efektivně a od té doby Mezinárodní trestní tri, eh, tribunál uvedl, že vzhledem k nově otevřeným e, soudním procesům, především s Karadžičem, e, ty termíny nebude možno e, dodržet a lze očekávat, že to doběhne do konce roku 2012. Ale vzhledem k tomu, že stejně žádné datum nebylo stanoveno, tak tam není rozpor. A myslím si, že toto, tato rezoluce 827 byla silnější, protože jak si stanovila určitý směr. Tam ten rok 2000 eh, či byl eh, jako orientační, to nebylo žádné pevně stanovené datum a my v duchu obou rezolucí, myslím, bychom měli zůstat u této vůle, jak si eh, umožnit jak na straně jedné dodržet práva na obhajobu obviněných, ale na druhé straně, abychom neupadli zase do opačného extrému, aby nedocházelo ke zneužívání a k různým obstrukcím, které by vedly k prodloužení tedy těch soudních řízení. To si myslím, že je naprosto stěžení v tomto doporučení, především v bodu D. A myslím si, že je tu problém eh, v právní logice ve vnímání těchto dvou rezolucí, to znamená rezoluce z roku eh, 93 a z roku 2003, která ji doplňuje, protože ono to dohromady zajišťuje jakousi čitelnost celé té procedury. A konečně, co se týče těch posledních uprchlých eh, obviněných, eh, v současné době běží úvahy v rámci Rady bezpečnosti OSN, aby eh, existoval jakýsi mechanismus pro zbytkové aktivity zdá se, že to celé míří ke strukturaci dostatečně silné tak, aby bylo možno současně dospět k tomu, co si všichni přejeme, to znamená přivést k odpovědnosti e, zločince a odsoudit je a současně dodržet rozumné termíny, což vlastně dává větší hodnotu celému tomu postupu. Další věc je taková poměrně citlivá a týká se bodu je, což je tradiční bod v těchto situacích a to je otázka archivu. Archivy to je citlivá záležitost, protože archivy obecně jsou předávány státy v rámci žádosti o spolupráci a často bývají předávány Eh, jaksi v, v režimu utajení ve velké míře. Takže co se týče archivu orgánů, který je subsidiární v rámci OSN, tak musí zůstat nadále pod eh, jaksi záštitou a pod odpovědností OSN. A toto doporučení by právě mělo upřesnit, že ano, je možné regionálně delokalizovat, ale v každém případě je to přijatelné jedině za podmínky, že Eh, toto bude učiněno jaksi eh, pod kontrolou OSN výlučně. Čili to by asi chtělo pozměňovací návrh tak, aby nedošlo k chybné interpretaci tohoto aspektu regionálního umístění archivu, což je v podobných případech vždycky citlivá záležitost. Merci. And the last person in the first... Děkuji a poslední do Děkuji vám. Já bych se ráda připojila k něklec čemuž, co již zaznělo. Za prvé bych ráda potrhla eh, ten tribunál válečných eh, soudců jistě nám nepřinese automaticky usmíření, ale umožní obětem či příslušníkům obětí dospět k usmíření s dalšími generacemi pachatelů bez toho tribunálu a bez například odsouzení mladiče a karadiče, nikdy by nemohlo existovat usmíření. To vědí všichni, kdo v tomto regionu pracují. Ale mám ještě dvě otázky. První otázka souvisí s tím, na co se ptala paní Kalnbach. Jak to, že pan Šešel ještě nebyl odsouzen a jak to, že z vězení může dělat volební kampaň, vést stranu a ovlivňovat dění v zemi, která usiluje o vstup do EU? Eh, tady zjevně neexistují žádné rozumné lhuty, během nichž takové řízení má být ukončeno. Tedy tady to mě tak trochu vyvolává ve mně pochyby. A za druhé se ptám, když už Čečil tak dlouho sedí a tak dlouho běží už to řízení, jak dlouho budeme potřebovat, než eh, uvidíme odsouzeného Karadžiče. To je otázka, kterou si kladu, když se hovoří o tom, eh, že eh, tribunál válečných zločinů by měl být zavřen. Já bych se ráda připojila k dalším kolegům. Já tady skutečně nevidím žádný podnět k tomu už teď hovořit o konci práce tohoto tribunálu o válečných zločinech. Proč by nešlo říci? Všechno je třeba ukončit v rozumných lhůtách, ale nemůžeme prostě ukončit činnost tribunálu, dokud nebudou odsouzeny dva z nejdůležitějších válečných, dokud se neobjeví před soudem dva z nejdůležitějších válečných zločinců. Protože kdyby se teď ten tribunál zavřel, tak by existovali určití v regionu, kteří by řekli, počkáme, až se to zavře a pak je eventuálně vydáme. To by bylo lidské, ne? Já si myslím, že bychom měli vsadit všechno na to, aby bylo každému jasné, že nezávisle na to, kdy bude mladič nalezen, bude postaven před soud. A proto zastávám názor, eh, který tady již zasněl, že bychom se skutečně měli pokusit neukončovat práci tohoto soudního tribunálu válečných zločinů. Měli bychom udržet jeho činnost alespoň tak dlouho, dokud nebudou běžící řízení ukončena a další, dokud nebyla zahájena jako mladič a ostatní. Musí přeci existovat nějaká možnost eh, dostat se z této situace. A teď snad jenom jediné. Mohl byste nám říci, jaký dojem máte z, ze soudu válečných zločinů v regionu. Já sama jsem viděla v Bělehradě Eh, tribunál válečných zločinů hovořila jsem s příslušným státním nadladním a opravdu mne jeho činnost ohromila. Můžete nám říct, zda to v dalších zemích eh, probíhá obdobně, či zda tam existují nějaké deficity. Řekl byste také, že v Bosně a Hercegovině existují deficity a kdybyste nám řekl, kde, tak bychom mohli možná na to poukázat jako odpovědní politici za tento region, aby i tam se podařilo docílit lepších výsledků. A poslední otázka, vy jste hovořil o centrum centrech vzpomínání na Balkáně. Kdybyste nám k tomu mohl říct něco bližšího, děkuji. Profesore, zazněla tady celá řada otázek, takže prosím, pokud byste mohl odpovědět aspoň na některé z nich, ne na všechny. Děkuji. Let me thank uh, for the question. Děkuji vám za všechny otázky, které zde dosud zazněly a děkuji také paní zpravodajce za to, že nás seznámila s tím návrhem doporučení, které budete předkládat radě. Nejprve musím tedy říci, že nemohu hovořit o probíhajících případech případy jsem tedy jako soudce, ačkoliv eh, ten případ neprojednávám, může eh, během odvolacího řízení dojít k tomu, že eh, se ten případ ke mně tedy dostane. Takže musím bohužel o všech těch případech hovořit pouze obecně z takového, musím tu mít tedy, mm, musíme brát na vědomí, že jsem stále aktivní soudce. Takže první otázka se týkala délky trvání těch případů. Zase odpovím obecně. Já Osobně, když jsem soudu předsedal, jsem z toho trvání také neměl dobrý pocit, ale v průběhu své práce jsem pochopil, proč ty případy trvají tak dlouho. Existuje celá řada problémů, se kterými se nepotýká domácí soud, například překlady. Spravedlivý soud vyžaduje, aby ten obviněný eh, měl možnost přečíst si všechny materiály v průběhu eh, slyšení. Je všechno tedy eh, k dispozici díky tlumočníkům. Ale to, co je, existuje v písemné podobě, se musí tedy nejprve přeložit do jiných jazyků. Můžete mít tedy žalující stranu, která hovoří jedním jazykem, eh, obvi, mm, obviněného, který mluví jiným jazykem, obhájce, který mluví dalším jazykem a tak dále. Z důvodu procesních eh, máme tedy angličtinu a francouzštinu jako dva jazyky, ale potom také sepštinu a chorvačtinu aby samozřejmě ti žalovaní měli právo hovořit svým jazykem a někdy také jejich obhájci mluví těmito jazyky. A pak potřebujeme překlady. Ty překlady, někdy dobré překlady, tedy trvají velmi dlouho. To je částečné vysvětlení. Pak je tu další otázka a zase mluvím na obecné úrovni. Otázka spolupráce mezi jednotlivými státy. To je vlastně poprvé, protože tomu tak nebylo v Norimberku, kdy je Mezinárodní eh, soud ustaven tak, že musí spoléhat na spolupráci státu, protože nemá žádnou kontrolu nad eh, tím územím. Do určité míry se tedy jedná o situaci, v jaké by se nacházel domácí soud, národní soud, který by vyžadoval spolupráci z jiného členského státu. A víme dobře, že existuje celá řada administrativních překážek, která takovou spolu, které takovou spolupráci stěžují. Rychlá spolupráce není vždy pravidlem. Ta spolupráce je tedy poměrně zdlouhavá. Dalším důvodem který eh, se zřídka, s kterým se zřídka setkávají domácí soudy, je jsou tedy záruky, které poskytuje Mezinárodní soud. Eh, ty jsou často eh, vyšší, větší, než jaké se vyžadují od domácích soudů. Víte, že mezinárodní soudy, v, co se týče spravedlivého procesu a řádného Eh, procesu jsou trošku jiné než u domácích eh, soudů. Mezinárodní soud musí například, eh, musí tedy všechny tyto záruky poskytovat a s tím se nevždy setkáváme v, u národních soudů. Pak je to také otázka ochrany svědků a svědectví protože svědci jsou v těchto případech velmi často eh, obětmi. My je musíme přivést do Hágu, musíme zajistit, aby po jejich návratu do domovské země netrpěli. A to je velmi složitý proces. Celá řada těch svědků se do regionu vůbec nevrací, eh, přestěhují se do jiné země s novou totožností a tak dále, protože návrat do jejich domovské země je v podstatě nemožný. Tohle je celá řada faktorů, které se tedy u soudu, které se projednávají na národní úrovni, eh, vůbec neobjevuje. Samozřejmě, že jsme se snažili eh, projednávání těch případů urychlit. Ale musíme vždy samozřejmě e, zajistit spravedlivý proces. Ten, to je princip, který nemůžeme, kde tady neexistuje žádný kompromis. A to jsem také řekla Radě bezpečnosti OSN. Vždy je to tedy eh, náš, naším prvotním principem, kterým se řídíme, řídíme, je ten spravedlivý proces. Zaslechli jsme také otázku, eh, se kterou se bývá nabývat, a to je tedy otázka eh, nezávislosti toho soudu všechny, eh, všechny rozhodnutí, která, která soudci činí, činí na základě dostupných důkazů. Pokud eh, tribunál tedy získá důkazy, rozhodne. Pokud z nějakého důvodu ty důkazy nelze předložit, soudci bohužel nemohou vzít v úvahu. Co se týče eh, těch navržených dat pro ukončení jak jsem řekl, v té rezoluci OSN se zatím nehovoří o žádném eh, konkrétním datu, to byl spíš návrh tribunálu. Tím byl tedy začátek, eh, eh, tento návrh je tedy ze začátku roku 2000. my jsme v době okolo roku 2004, když eh, OSN tedy nás mělo uzavřít k roku 2004, my jsme na začátku roku 2000 předpokládali, jak dlouho nám bude ještě trvat, než eh, všechno tu práci dokončíme. Odhali jsme zhruba, že by nám to mohlo trvat do roku 2016. My jako soudci jsme se domnívali, že to je příliš dlouho. Dlouho, protože eh, mizí nám svědci, lidé umírají, také ti obvinění umírají. Samozřejmě je čím dál těžší získat přístup k důkazům. A i my sami jsme měli pocit, že bychom tu práci měli urychlit. Jak to předložit Radě bezpečnosti? My jsme tedy řekli, že ta navrhovaná doba je příliš dlouhá a že bychom to období měli zkrátit až o 50 a tak jsme se dostali k datu eh, rok 2008. A požádali jsme je, aby tady tu dobu zkrátili o 50%, ale zdvojnásobili počet soudců a to se stalo. My jsme v té době měli jen eh, velmi mm, hrubou představu o tom, z kolika případy se budeme potýkat. Poté, co jsme tedy na konci roku 2004 ukončili ta formální obvinování, obvinění, kterých tedy bylo 161, máme mnohem lepší představu o tom, kdy tedy dokončíme naši práci. A to by byl zhruba rok 2011 či rok 2012, pokud se nám tedy podaří předvést před soud ještě ty zbývající dva obviněné ale i v tomto případě musíme eh, respektovat princip spravedlivého procesu. Nemůžeme prostě jen tak zrychlovat. I reformy, které jsme eh, prováděli v tom našem eh, řízení, vždy respektovaly především to zásadu spravedlivého procesu. Co se týče otázky usmíření, já sám eh, jsem eh, už řekl, že eh, tribunál k tomu může pouze na pomoci. Nemůže to být jediný nástroj usmíření v regionu. Ale my se samozřejmě dovníváme, že všichni obvinění musí být předvedeni před soud, musí být souzeni a to je náš přínos k usmíření v tomto regionu. Co se týče těch největších eh, případů, tam právě domácí soudy eh, necítí, že by měli tu schopnost nestraně je soudit. Já osobně jsem zastáncem toho, aby soudy probíhaly tam, kde došlo k danému skutku, protože to má lepší dopad, větší dopad na výkon spravedlnosti, na místní populaci a také právě na osmíření. Nicméně je potřeba dodržet určité záruky. Domnívám se, že místní soudy eh, pracují dobře. Domnívám se, že ten experiment se Sarajevem, toho smíšeného soudu, je velmi úspěšný, ale v celé řadě těch případů eh, tam docházelo k nějaké externí spolupráci. Byly například jmenováni soudci externě a podobně. Co se týče těch eh, memoriálu, těch eh, pamětních center, zde se domnívám, že je důležité, aby veřejnost rozuměla, pochopila, k čemu přesně eh, došlo a jak tato práce probíhá. Ale jak už jsem řekl, pro mm, lajka je velmi obtížné pochopit eh, rozhodnutí soudu. Nestačí jim eh, jen zpřístupnit všechny ty materiály na internetu je potřeba, aby lajkům někdo vysvětlil, jak se v těch materiálech vůbec vyznat a jak je interpretovat. To je důležité i pro pochopení některých těch rozhodnutí. A jednou, jedním z těch principů je tady také, že soud rozhoduje na základě důkazů, které mu byly předloženy. Soud nemůže jednat jinak. Ale to je problém všude. Samozřejmě ty důkazy neodpovídají často na 100% eh, těm skutkům, ale soud musí postupovat tady takto. Děkuji. Máme ještě tři další řečníky. Paní Komes jako první. Um, Jsem velmi potěšená, eh, že vás mezi námi vidím, pane Souče eh, Pokáre. Chtěla bych eh, pogratulovat eh, za vynikající zprávu, kterou naše kolegyně odvedla eh, za vynikající práci, kterou odvedla v této zprávě a souhlasím s tím, že mnoho doporučení pokud ne všechna, mm, jsou důležitá, která jsou zakotvena ve zprávě. Mm, ráda bych však navrhla, aby zvážila aktualizaci zprávy s odkazem na nedávná prohlášení, která učinil mm, eh, žalobce Bramec hlavní žalobce Bramec, který navštívil mm, Chorvatsko v minulém týdnu a zdůraznil, že mm, eh, jsou eh, tady relevantní dokumenty týkající se soudního řízení antigotoviny a které by měly být poskytnuty eh, chorvatskou vládou. Já si myslím, že to je důležité. zítra přijmeme ministra spravedlnosti z Chorvatska a je to určitě bod, který bychom asi měli nadnes. Myslím, že toto bychom měli ve zprávě zvážit. Má otázka. Mé otázky jsou tyto. Jak, pane Pokáre, si myslíte, že můžeme eh, se dívat na na eh, zajištění eh, mladiče a gadžiče, když soud eh, je ve fázi dokončení nebo strategie dokončení. Máte nějaká zvláštní doporučení, eh, měli by být souzeni, eh, když bude mezi tím ale eh, tribunál uzavřen, měli by být souzeni například mm, Mezinárodním trestním soudem s tím, že to bude možná přeneseno na Radu bezpečnosti. Dále se ptám na ty zbylé funkce, kromě ještě doporučení, která byla předložena to se netýká jenom trestní řízení tohoto soudu, ale um, týká se to i um, ostatních, třeba zvláštního soudu pro Sierra Leone. Neměl, nemohli bychom zvážit situaci, kdy by došlo eh, k přenosu eh, soudních řízení na eh, ICC. Um, místo nějakého úřadu, který pracuje pod OSN. Bylo by to, eh, tedy ICC by se postaralo o eh, zbylé záležitosti a vždycky by to mm, záleželo eh, na tom, jak by to pojala Rada bezpečnosti. Děkuji. Pan Bízli je další. Pane předsedo, děkuji. Jeden bod už byl pokryt, takže bych se chtěl um, omluvit. Byla to paní um, Gomez. Já bych se chtěl zeptat, um, je to otázka, která je adresována asi paní zpravodajce než pana profesora. Uh, Eh, bod E vaší zprávy se věnuje případu dvou obviněných, kteří ještě nebyli eh, zatčeni. Eh, je tam nějaké soudní ehm, opatření, které se týká těchto obviněných osob, které mohou být souzeny v nepřítomnosti a kteří mohou být souzeni, pokud budou shledáni obviněnými a pokud ne. Um, jestli zpravodajka si myslí, že by bylo užitečné, kdybychom navrhli, aby takové, takovýto soud nebo aby takovéto trestní řízení se konalo. Děkuji. A konečně neposlední řadě pan, paní On Omen Ruiken. Pane předsedo, jako stínová zpravodajka za EPP bych chtěla také srdečně poděkovat eh, paní zpravodajce za tuto rozsáhlou zprávu. Je naprosto jasné, že soudní dvůr se 116 ukončenými řízeními eh, musí vykonat ještě spoustu práce na místě, ale jistě tady máme velice hrdou bilanci a nikdo nemůže říci, že viníci zůstávají nepotrestáni. To je velice důležité, že je možné toto konstatovat v té diskuse, kterou jsme dlouho vedli. Pane předsedo, já jsem také nesmírně spokojena eh, s tím, že paní Nec vsadila na spolupráci se soudním dvorem. Jedná se také o země, z níž pochází podezřelí z těch, kteří jsou ještě, po kterých se pátra. My jako EU jsme se zavázali k tomu, že budou nalezeni a nebudeme věrohodní, eh, když již nebudeme trvat na jejich eh, souzení. Hodnota tohoto soudu je velká právě proto, že právní aparát na Balkáně ještě nefunguje úplně perfektně. A e, to také vyzdvihla paní Nec ve své zprávě. Dobrý e, aparát e, soudní musí tam být ještě vybudována. To by bylo třeba možná ještě jednou zdůraznit co se týče dědictví soudního dvora, nebo lépe řečeno jeho role pro usmíření, to bylo v této zprávě výborně definováno, ale ještě dvě věci k vyjasnění. Nejprve, co se týče lhůt. Samozřejmě toto usnesení eh, je na OSN, ale mně je naprosto jasné, že Soudní dvůr po roce 2010 jistě bude muset ještě zůstat. Eh, Jmenuje se ale nějaké datum, znamená to také, že potom bude muset se zvažovat o ukončení prací soudu. Já jsem proto eh, vybrat, zvolit raději určitou vágní formulaci, to znamená, aby se třeba řeklo, že už, aby se to formulovalo vágním způsobem. A co se jedná nalezení mladiče, to přece nebude znamenat ukončení práce soudu. A to zcela jistě by mělo být ještě zdůrazněno. Mezinárodní soudní tribunál může převzít celou řadu úloh, ale dobré i méně dobré zkušenosti, které se učinily v tomto rámci, musí být všechny zapracovány a sloužit nám na poučení a ráda bych se vás zeptala, jak hodnotíte tento aspekt. Děkuji. Now I give the floor to professor Pocar. Děkuji a nyní předám slovo profesoru Pokarovi, který na ně odpoví a nakonec se paní zpravodajka. Prosím, pane profesore. Děkuji velice za slovo a děkuji také za všechny otázky, které mi byly položeny. Já samozřejmě nebudu odpovídat na otázky položené paní zpravodajce. Co se týče mladiče a hadžiče, co se stane, pokud by činnost eh, tribunálu skončila dříve, než oni budou zadrženi. Eh, stanovisko tribunálu bylo vždy takové, že eh, ti, kteří jsou obviněni, musí být souzeni. Takže budou je muset soudit, soudit jaksi soudit reziduum, tedy reziduální mechanismy. A je tu také možnost zahájení nového soudu pro eh, ty, kteří nebyli zadrženi dříve, než skončila činnost eh, tribunálu. Já jsem ale přesvědčen, že bude potřeba eh, jak si prodloužit vlastně činnost tribunálu minimálně aspoň té části určené pro tyto dva případy, dokud nebudou zadrženi. Jinak co se týče ICC, tam je samozřejmě pokušení, jak si to, to využít, protože ICC existuje a má neomezené kompetence co do zeměpisného pokrytí. Problém je přenechat tyto případy ICC, je, to je problém eh, právní, eh, protože eh, působnost ICC se týká pouze trestných činů uh, páchaných po 1. července 2002. A tyto trestné činy byly spáchány před tímto datem. Existuje právní doktrína, uh, která uh, navrhuje, že v případě, že se případy týkající se ICC týkají Rady bezpečnosti, pak tam toto datum nemusí být respektováno, ale zase v jiné části toho dokumentu dokumentu je řečeno, že je třeba jaksi prioritně se držet statutu, takže i kdyby třeba Rada v bezpečnosti respektovala, to musí, musí respektovat ten statut. A e, třeba v případě Darfuru, Rada bezpečnosti dávala velikou, veliký pozor e, na to, aby tady se tam zmiňovala o těch rozhodnutích, která se týkala trestných činů spáchaných po 1. červenci 2007. A Rada bezpečnosti tedy nechtěla vlastně vstupovat do problému tady toho eh, rozhodného data. Takže hm, tu otázku bych takto nechal otevřenou. Co se týče toho, že ICC je orgán, který by mohl se zabývat reziduálním mechanismem, to určitě je jedna z možností. A spíš než vytvářet nový mechanismus, tak si lze představit, že by e, třeba e, e, registr ICC mohl fungovat jako administrativní struktura pro reziduální funkce Eh, nejenom eh, ICTY, ale i dalších tedy těchto mm, eh, tri tribunálů za předpokladu, že specifika těch jednotlivých statutů budou brána v úvahu, jakmile bude potřeba třeba vytvořit mm, jaksi příslušné orgány a struktury pro tyto různé případy. Je to otázka zřejmě dohody mezi OSN a ICC nebo eh, dodatečného protokolu k existující dohodě mezi OSN a ICC. Ale eh, technicky je to otázka, o eh, které lze jednat. Otázka souzení v nepřítomnosti. Soud byl vždy toho názoru, že by neměl soudit lidi v nepřítomnosti. Technicky to samozřejmě je možné, ale osobně nevím, jestli eh, soud v nepřítomnosti skutečně slouží svému účelu, tedy účelu spravedlnosti. Eh, protože někteří obvinění nebyli zadrženi, musí se skrývat, aby nebyli zadrženi a tím pádem vlastně ten soud v nepřítomnosti Eh, vlastně trpí eh, tou nemožností obhajovat se a podobně. Takže já si myslím, že by se v tom případě muselo jednat ne o skutečné souzení v nepřítomnosti, ale o nějakou jinou proceduru, ale bylo by rozhodně lepší, aby tam ti obvinění u toho, u toho byli, aby proběhl skutečný soud. Jinak myslím, že další otázky mi adresovány nebyly. Chtěl bych jenom zdůraznit, že oba zbývající uprchlí obvinění musí být souzeni eh, eh, buď eh, Mezinárodním tribunálem tedy pro bývalou Jugoslavii nebo nějakým reziduálním mechanismem, mm, tak jak prostě není možné, aby nebyli souzeni prostě protože nebyli včas zadrženi. Takže tím bych asi skončila. Děkuji eh, za slovo a za vaše otázky. Děkuji. Thank you, professor. Děkuji vám, pane profesore, paní Noic. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří přispěli k této diskusi a také soudci Pokarovi, který určitě obohatil celou naši diskusi mm, mm, eh, bohatou pokladnicí zkušeností a svou moudrostí. A také bych chtěla ještě no, končit tím, že ehm, poděkuji za spolupráci eh, s příslušnými službami a s personálem komise, když jsme připravovali tuto zprávu. Ráda bych kolegům sdělila, že se budu věnovat eh, všem možnostem. Určitě předložím dva pozměňovací návrhy k vlastnímu svému návrhu usnesení. Jeden se bude eh, týkat nedostatečné spolupráce eh, s Chorvatskem, protože to je nová věc. Zrovna jsme hm, to, o tom slyšeli poprvé před pár dny. To je jeden z prvků. A za druhé bychom měli objasnit to, že dva obvinění, kteří jsou stále na svobodě, musí v každém případě být souzeni buď ikty, anebo ostatními mechanismy soudními a mm, věřím, že i otázka týka, týkající se e, nutnosti soudit je nepřítomnosti byla zodpovězená soudcem. A mm, já bych byla odpověděla stejně, ale já myslím, že on to učiní. On je daleko kompetentnější osoba než já a má e, příslušnou funkci, takže chci poděkovat všem kolegům a připomenout, že eh, Lhuta pro eh, předkládání pozměňovacích návrhů je 17. Eh, února mm, a budeme hlasovat, myslím, na prvním březnovém plenárním zasedání v Štrasburku. Děkuji. Přesně tak, máte tedy týden na to, abyste um, předkládali pozměňovací návrhy. Chci poděkovat um, jak souci Pokárovi, tak naší zpravodajce a vám všem. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu programu a to je eh, rozvoj vztahu mezi Evropským eh, parlamentem a národními parlamenty podle Lisabonské smlouvy. Mm, eh, vidím našeho navrhovatele Andrew Dafa a dávám, vám, dávám mu tímto slovo. Andrew. Ano, děkuji. Dobrý den, jak víte, dostal jsem za úkol vypracovat návrh zprávy pro AFKO. Naším, eh, pověřil mě tady náš vážený kolega, pan Brok. A týká se to, ta zpráva tedy eh, vztahu s národními parlamenty. A naší spolupráce, zejména tady s přihlédnutím ke Lizabonské smlouvě. Pan Brok dnes odpoledne stojí v Karlsruhe v něm, před německým eh, ústavním soudem, kde obhajuje případ, který eh, se právě před tímto soudem řeší a omlouvá se tedy za svou nepřítomnost. Myslím, že je od začátku velmi důležité zdůraznit, že se nejedná o soutěž mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Nejedná se tu o boj o moc a o to, kdo bude určovat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Pro nás zde je tedy velmi důležité, Především tedy pro ty z nás, eh, kteří jsme eh, v této oblasti, v této problematice poměrně noví. Je tedy velmi důležité eh, si uvědomit, že národní parlamenty mají velmi důležitou roli a také jak důležitou roli se hrávají v otázce národní bezpečnosti. Zároveň bychom ovšem měli mít dostatečné sebevědomí k tomu, abychom eh, řekli, že Evropský parlament sehrává eh, čím dál důležitější roli v oblasti společné bezpečnostní politiky. Všech těch eh, problémů, ke kterým se musíme stavět společně. Roli, kterou sehrává Evropský parlament, je naprosto zásadní pro rozvoj eh, této demokratické eh, důvěry ve společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Je tedy třeba rozeznat, že sehráváme doplňující roli a že Musíme už se spolupracovat s národními parlamenty, parlamenty abychom eh, tak společně došli eh, k optimálnímu výsledku. Domnívám se, že jsou tu zejména dvě oblasti eh, zájmu. První z nich je otázka financování společné bezpečnostní a zahraniční politiky, kde je potřeba si uvědomit, že všichni máme eh, tedy naši vlastní zodpovědnost za vlastní výdaje. Druhou oblastí je potřeba informovat veřejnost a zajistit tak eh, lepší eh, pochopení a také podporu ze strany veřejnosti. veřejnost eh, velmi často totiž nevyjadřuje dostatečnou podporu a rozhodně je naprosto zřejmé, že nemá dostatečné informace o práci Evropské unie a o roli, kterou EU ehm, e sehrává v zahraniční politice. Národní parlamenty tak mají velmi důležitou zodpovědnost, kdy fungují jako jakési vodiče komunikační kanály mezi institucemi Evropské unie a domácím obyvatelstvem, mezi domácími politickými stranami, tiskem a občanskými um, složkami. Domnívám se, že tyto komunikační kanály v současné době nefungují optimálně. Jmenovali jsme Eh, Javiera Solano do nové funkce. Vytvořili jsme tuto eh, viditelnější funkci. A také eh, s touto funkcí jsme dodali větší viditelnost problematice společné zahraniční a bezpečnostní politiky. A domníváme se, že Domnívám se, že bychom měli Javiera Solanu vnímat nejenom už jako představitele, ale jako komisaře a tím bychom dodali eh, nejenom větší váhu, ale také větší mm, průhlednost a odpovědnost eh, za to, co vlastně dělá. Také je potřeba, abychom se zaměřili naši roli v multilaterálních fórech, eh, kde jsme svou přítomnost za poslední desetiletí zdůraznili. Zopakuji jen to, co už tento parlament eh, řekl dříve, a to, že je čas na to, aby eh, bylo, byla skončena činnost Západoevropské unie a aby její expertíza byla přenesena do nové společné zahraničně bezpečnostní politiky, která zahrnuje všech 27 členských států. Zároveň bychom měli zdůraznit tu parlamentní eh, linii společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Domnívám se, že bychom se měli snažit posílit naši pozici v schromáždění NATO. O čem už jsme se dočetli ve Vatanonově zprávě. Ta zpráva je podle mého názoru velmi důležitá. Měli bychom se také možná zamyslet nad rozšířením dalších eh, multilaterálních for, která vznikla. Tři, o kterých mluvím v článku 10. A kde tedy také hovoříme o tom, že jsme se rozhodli ustavit ještě jedno s našimi východními partnery. Domnívám se, že některá z těchto parlamentních for jsou úspěšnější než eh, jiná. Všechna všechna eh, kladou určité nároky nejen na nás jako na poslance, ale také na eh, naše mm, podpůrné pracovníky a na naše finance. A já se domnívám, že je na čase přeskoumat eh, jejich hodnotu a to, co tedy nám přinášejí a naší tedy spolupráce našeho parlamentu s externími orgány. Navrhuji tedy, abychom formul, eh, formal, formalizovali eh, dvouleté konference mezi AFETem, tedy naším výborem, a výborem pro zahraniční věci a výbory pro obranu a bezpečnost eh, jednotlivých národních parlamentů. Nehovoříme zde pouze o předsedech eh, těchto výborů, ale také o stranických eh, koordinátorech, mluvčích a tak dále ze všech 27 národních parlamentů. Řada z nich má eh, dvě komory. Domnívám se, že tato spolupráce je úspěšná a že vytvoření tohoto fóra by mohlo být ještě úspěšnější, pokud k němu zaujmeme systematičtější postoj. pokud eh, zde v Evropském parlamentu máme možnost eh, dále budovat eh, naši vlastní expertízu v otázce mm, zahraniční politiky a bezpečnosti, tak abychom mohli být národním parlamentům skutečně ceným partnerem. Tak o to bychom tady měli usilovat. Domnívám se, že pan Brok i já se zúčastníme Kosaku, který se bude konat v Praze ještě předtím, než parlament ukončí svou činnost. A domnívám se tady, že v rámci tohoto setkání by bylo dobré, kdybychom mohli předložit stanovisko tohoto výboru. To je všechno z mé strany, pane předsedo. Děkuji. A teď dám, předám slovo paní Dybáškové. I na vás se dostane. I, I, I was nominated as... Já jsem byla nominována jako stínová zpravodajka. Za prvé, myslím si, že jménem mých kolegů mm, vyjednávat s panem Dafem je vždycky hezké s vámi vyjednávat, eh, ale ve většině věcí jsme si zajedno. Dovolte mi, abych eh, teď hovořila svým jazykem. Budu hovořit nizozemsky tedy. Především, mm, pane předsedo, domnívám se, že jestliže eh, zahraniční výbor zpracuje stanovisko, je to dobré znamení, ale jakmile Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, budeme potřebovat užší spolupráci s eh, kolegy Eh, na národní úrovni, protože budeme mít různé odpovědnosti. My zodpovídáme za zahraniční politiku, ale na druhou stranu eh, máme také eh, kolegy v národních parlamentech, kteří také k tomu mají mít co říci a je potřeba, aby ministři národní ministři mm, jak si byli kontrolováni, čili my máme společnou odpovědnost a musíme fungovat jako prodloužená ruka zahraniční politiky. A myslím si, pane předsedo, že je dobře, že to funguje takto. A ono to vyplývá také z textu pana Defa. E, co mi tam trošku chybí, je, že se tady jedná především o spolupráci v rámci COSAC. A COSAC, no je to trošku zvláštní, protože každý ví, co bylo vykonáno, ale ono je to takové trošku tajemné, protože nám není vždycky úplně jasné, co teda se tam dělá a zástupci národních parlamentů zase nevědí, co jejich delegáti tam dělají. Takže my se opíráme o práci kosak, ale chtělo by to, aby ty dohody z kosak byly e, podrobnější. E, to je moje první poznámka. Moje druhá poznámka když je řeč o spolupráci, když je řeč o, tom, o té prodloužené ruce, která kontroluje zahraniční politiku, čili nejedná se pouze o finanční kontrolu, tak pokud máme, nebo pokud se má dělat tato práce, pak musíme nebo potřebujeme i jiné i, i víc věcí, než jednou za rok setkání s národními eh, poslanci. Eh, ono by to chtělo takovou nějakou ehm, strukturu, třeba když něco konzultuji s národními poslanci, tak něco podobného. Ono je potřeba vytvořit mechanismus, kde by docházelo, docházelo k rychlejší výměně informací a eh, to by mohlo být jedině prospěšné pro zahraniční politiku. Ale domnívám se také, že na evropské úrovni poneseme vyšší odpovědnost v této oblasti. A jinak já se eh, spojím se spravodajem a myslím, že jsem nevzala slova od úst paní Hubá, Hybáškové, která asi s tím, tím bude souhlasit. Teď tady máme drobný technický problém, protože, jak víte, já jsem jediný socialista tady v tomto sále. A víte, že pan Joe Linen, promiňte, pan Joe Leinen tady místo pana Severina, který odešel a požádal mě, abych já tady prezentoval jeho stanovisko eh, stínového zpravodaje, takže mm, mi to prosím odpuste a mějte se mnou trpělivost. Takže pan Jolainen je stínový zpravodaj z naší politické skupiny a On podporuje logické závěry situace, která znamená, že na jedné straně třeba posílit spolupráci eh, s národními parlamenty, protože ty zodpovídají za kontrolu v této oblasti, ale současně eh, maximálně využívat naše příležitosti prostřednictvím rozpočtu a možná také víte, jakmile vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, pak budou uh, mít uší uh, uh, vztahy s místopředsedou komise. Současně pan Jo Leinen je toho názoru, nebo má pocit, že bychom z odstavce číslo 3 měli výjmout jedno slovo, kde, je, kde se říká, že věří, že Evropský parlament má doplňující funkci v v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, což může být jedině podpořeno spoluprácí v tandemu s národními parlamenty a on se domnívá, že to je příliš silné. Takže, což by mohlo být zlepšeno v rámci spolupráce s národními parlamenty. Takže to jsou všechny moje připomínky a nyní dávám slovo paní Hybáškové. A tentokrát tomu neutečete, tentokrát vystoupíte. Jasně, vážení kolegové, znáte mě za posledních pět let, víte, že eh, tady neprezentuji zájmy své vlastní země a nebudu tak činit ani nyní, eh, jak si výlučně. Nicméně, moje země eh, v současné době předsedá Evropské unii a dva měsíce před začátkem předsednictví předseda eh, naší vlády řekl, že bude Lisabonská eh, eh, smlouva ratifikována v par našem parlamentu před předsednictvím. Jakmile ovšem náš premiér přišel na plenárku, myslím, že to bylo 16. ledna, slíbil, že Český parlament Lisabonskou smlouvu schválí do 14 dnů. O tři týdny později místo e, e, náměstek premiéra řekl, že to ještě potrvá měsíc, dva, možná tři. Takže e, na sejde, Kosak se sejde v Praze. Já vím, že to je veli, vysoce politicky citlivá záležitost. A já se domnívám, že by bylo užitečné využít tuto zprávu ko konstruktivním a pozitivním způsobem na podporu spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamentem České republiky e, za e, účelem hladké ratifikace Lisabonské smlouvy a e, zlepšení vlastně Eh, eh, eh, pravomocí Českého parlamentu v rámci SZBP a EBOP a proč já to tady říkám, proč my v posledních několika týdnech jsme mm, absolvovali strukturovanou diskuzi v Evropském parlamentu o Afganistánu a Kosovu a samozřejmě celá řada těch připomínek k Lisabonské smlouvě e, zneužívá vlastně to, že nedošlo k ratifikaci Lisabonské smlouvy e, k tomu, že jako neexistuje eh, právní základ pro navýšení počtu českých vojáků v Kosovu, což je naprosto naprosto směšné. Takže já nechci zacházet do těchto podrobností v textu samozřejmě, ale bylo by dobré nalézt formulaci ve spolupráci s kolegou Dafem, jak si podpořit ratifikační proces v Českém parlamentu proto, aby mm, e, se mm, e, jak si zlepšila funkce Českého parlamentu v e, rámci SZBP a EBOP a já to předložím tedy tento návrh ještě, ale samozřejmě my nejsme Irsko, my jsme země, která by mohla s podporou Evropského parlamentu toto udělat mm, a, já za to děkuji. I got your Paní Mibášková, pochopil jsem, co říkal. V pátek budu v Praze, takže uvidím, co bude v mých silách. Pan Jury by se teď mohl ujmout slova. Hvala, kolega předsedující. Pane předsedo, V souvislosti se stanoviskem pana Dafa bych se chtěla zeptat na jednu věc v souvislosti s bodem 10, kde se praví, že je nezbytné eh, mít eh, komplexní evaluaci parlamentní, regionálních par, parlamentních form. Mě by zajímalo, jak se tady má postupovat, říkám z, to, z toho důvodu, protože jsem dříve působil ve svém národním parlamentu a byl jsem členem delegace společného europarlamentárního shromáždění. Účastnil jsem se prací tohoto shromáždění a moje otázka je, jak je možné získat komplexní vyhodnocení takových for, jakým způsobem se to má dělat bez eh, těch eh, ekvivalentních druhých partnerů. My se domníváme, že Toto je zhromáždění z evropského pohledu a proto je těžko proveditelné komplexní hodnocení, když se nezohlední stanovisko partnerů regionální parlamentní fora. sem patří, ale jistě to nelze považovat jenom z hlediska nákladu. Sam comments. Děkuji, pan Dav. Ano, mám e, nějakou reakci. Jsem velice vděčný za to, e, že jste e, promluvili, zvláště důležité to, co se týká situace v Českém parlamentu. Jde o to, aby tady došlo k rychlému, úspěšnému ukončení této protahovaného a bolestného procesu. Jde o to, aby smlouva vstoupila v České republice v platnost. Určitě, protože jsem byl v Praze mnohokrát v posledním období a také na podzim. A myslím si, že jsem dostatečně dobře informován o veškerých um, niancích české stranické politiky. Myslím si, že určitě eh, se přenesou přes tuto kontroverzní otázku eh, v Praze a mm, týká se to konkrétní otázky financování. Eh, je, musíme, je tady rozlišení ve smlouvě, které je velmi jasné. Jsou tady náklady procesu CFSP a PSD se týká rozpočtu Evropské unie a znamená to, že my jako spolurozpočtový, spolurozpočtový eh, orgán budeme moci to přímo ovlivnit. tedy rozsah a načasování financování DSTP, EBOP. A eh, a také rychlost, eh, jakou eh, budou postupovat služby ES, mm, což je, myslím, kritickou, kritickým bodem. Bude to brzy poté, co smlouva vstoupí v platnost a je zároveň jasné, že náklady. Vlastní aktivity eh, pozemní, tedy co se týče jednotek, že to spadá eh, do kompetence eh, členských států. Nemyslím si, že to je trvalé řešení problému, ale je to řešení které je zakotveno ve smlouvě. A jde nám právě o to, aby tato smlouva vstoupila v platnost. Souhlasím s tím, že cílem je řešení v radě. Paní eh, Rojmen měla naprosto pravdu, eh, když říkala, že eh, se společně musíme soustředit na práci jednotlivých ministrů a společně se můžeme snažit eh, tuto situaci ovlivnit. Tím, že budeme informováni, budeme přítomní, budeme mm, eh, velmi proaktivně prošetřovat eh, vše to, co se odehrává. Kosak, jak jste velmi správně poznamenal, Kozak je důležitý a a doufám, že se um, podaří a um, měli bychom um, si uvědomit, že jsou tady um, omezení. Máme tady um, um, různé vyšetřovací výbory v parlamentu pak máme uh, nás. A já myslím, že je nejlepší, když se budeme e, vyměňovat osvědčené praxe mezi jednotlivými národními parlamenty a informace o tom, které věci fungují a které ne. Uh, a rozdílné přístupy mezi 27 národními parlamenty mm, jsou značné a horní, také rozdíl mezi horním a dolní komorou národních parlamentů. Eh, jsou kontrastní, eh, týká se to praktik a mechanismu, eh, kultury mechanismu, to, co souvisí s kontrolním mechanismem Evropské unie. Ehm, můžeme využít ehm, zkušeností tohoto diferencovaného přístupu. Toto je určitě velmi eh, důležité a funguje to eh, dost dobře eh, mm, všechny, kteří se zajímají a kteří by mohli hrát roli. Ehm, myslím, že bychom mohli tyto poznatky šířit ještě více, než jsme činili dosud. Velmi citlivá záležitost ehm, Kosak, ale doufám, že se v tom bude pokračovat v zprávě kolegy Broka. Výbor AFKO ehm, máme návrhy určitých ehm, prvků, jde o zvýšení, posílení přítomnosti členů Evropského parlamentu v národních parlamentech, mm, v rámci národních parlamentů a já mohu podtrhnout zkušenost vlastní. Jsou tady určitě některé věci, z eh, kterých bychom mohli těžit. A konečně můj návrh v odstavci 10. Tady mm, hovoříme o posouzení tohoto eh, fóra. Myslím si, že to je něco, co by mohlo být um, začleněno uh, do, na program společné konference, kterou eh, pořádáme dvakrát ročně. A můžeme požádat národní parlamenty zeptat se jich, co si o těchto záležitostech myslí a jaká je jejich zkušenost. Myslím si, že by to bylo možná zajímavá výměna názoru, abychom zjistili, pro koho jsou ty věci důležité, funkční a pro koho nejsou. A a FED by tady se zavázal připravit se na takovéto diskuze. takovým vlastním posouzením, eh, který by myslím, které by myslím mohlo být docela zajímavé. Děkuji kolegovi Dafovi. Nezbývá mě, než dodat, že lhuty pro podávání pozměňovacích návrhů končí ve 12 hodin 16. února. A nyní se dostáváme k bodu 9, což je kontrola plnění rozpočtu nástrojů pro předstupní pomoc. Příslušný výbor je výbor pro kontrolu rozpočtu. Eh, vidím, že kolega je tady a autor stanoviska je kolega Sed Ivany, máte slovo. Slibuji, že budu velmi eh, stručný, shrnu jen ty nejdůležitější body. Je to návrh stanoviska, který potom můžete projednat. Prvním důležitým bodem je to, že musíme všem Eh, státům, které usilují o vstup, eh, zajistit eh, rovný přístup ke všem nástrojům politiky pro předvstupní pomoc. Druhý bod je tedy, že tam, kde se jedná o nástroj pro přímou po, po, pomoc obyvatelům, musíme prokázat, přesvědčit, že ta, ten přímý dopad tam je. Za třetí, Velmi nás eh, těší, že existuje velká míra realizace závazku v rámci tohoto nástroje v roce 2007, ale Bohužel vzhledem k tomu, že ty programy byly přijaty teprve tak pozdě, eh, nemohli jsme je eh, zatím zhodnotit a chtěli bychom tedy požádat komisi, aby tyto projekty prosadila a zajistila přidělení prostředků. Také vítáme rozhodnutí komise o zvýšení přidělení prostředků na programy jako jsou Tempus a Erasmus Mundus. A chceme také um, um, posílit spolupráci s nevládními organizacemi Rádi bychom se také více zaměřili na odstranění vízové povinnosti a domníváme se, že IPA by právě v tom mohla být, eh, mohla být vhodným nástrojem. Obdrželi jsme dva návrhy na uh, úpravu. Pokud tedy máte k tomu nějaké eh, názory, rádi si vyslechneme. Takže není paní zpravodajka, paní Kace, prosím. Είναι ιδιαίτερη ευκαιρία που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, αυτή την σύντομη συζήτηση που γίνεται. Děkuji, eh, velice mě těší, že se dnes odpoledne mohu účastnit této diskuse ke stanovisku o eh, kontrole plnění rozpočtu nástroje pro předstupní pomoc. Souhlasím s tím, co uvádí zpravodaj o spoždění. E, ono je důležité, aby oba výbory, jak zahraniční, tak rozpočtový, tedy výbor pro rozpočtovou kontrolu, měli e, tedy e, konzultace na toto téma, to znamená, musíme se ujistit, že tam nedojde k žádnému dalšímu zdržení a Eh, aby to dosavatní eh, zdržení nebylo považováno za alibi nebo záminku pro zastavení dalšího financování. Další eh, věc, se kterou doufám budete také souhlasit, je ta, že problém, který jsme identifikovali v rámci identifikace a implementace FARE a jiných programů zemí, které mezi tím již vstoupily do Unie, ale předtím tedy nebyly člensk, členy, tak eh, proto jsme eh, tedy, eh, máme tedy tuto zprávu z vlastní iniciativy, proto aby v této ini- počáteční fázi byla věnovaná pozornost tomu, co se děje. Účetní dvůr vypracoval zprávu o průběhu tedy využívání přestupních nástrojů a další Eh, jsou tedy předběžné závěry, které máme, kdy Evropská komise se musí ujistit, že předstupní nástroje se soustředují na priority e, zprávy o pokroku, jako jsou například ženská práva, sociální záležitosti, nezaměstnanost, přeshraniční spolupráce. E, Hm, bezpečnost a zdraví a podobně. Eh, takže až o tom budeme 17. února jednat, tak bych chtěla říct, že zpravodaj a každý, kdo o to má zájem, bude vítán, aby se eh, účastnil. A děkuji za slovo. Děkuji. Dávám slovo komisi. Elis, if you want. Elis, chceli? Uh, thank you very much. Děkuji. S velkým zájmem jsme eh, zaznamenali zprávu, která byla připravena navrhovatelkou a musíme konstatovat, eh, že zcela souhlasíme eh, s politickým směrem, který zpráva udává a poskytnou se ještě další vysvětlení o tom, co má komise v úmyslu udělat v této politické linii. Takže děkuji. Vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen von... Děkuji. Hlásí se ještě někdo z kolegů, prosím? Kolega St. Ivan taky už nechce hovořit? Dobrá. V tom případě uzavírám rozpravu a hlasování se koná zítra odpoledne. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. To jsou finanční aspekty reformní smlouvy. Příslušným výborem je rozpočtový výbor a autorem stanoviska je rovněž kolega Sent Ivany. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Ano, velmi oceňuji vaši maďarštinu, stále se zlepšuje. Děkuji znovu se vyjádřím velice stručně. Mohu být stručný, protože předešla diskuse o zprávě pana Dafa se um, věnovala řadě aspektů, um, o kterých diskutujeme nyní. Uh, za prvé, jak už jsme diskutovali uh, mnohokrát tady o Lisabonské smlouvě, tak víme, že uh, bude mít značné dopady na zahraniční politiku a politiku um, obranou. To je v pořádku, to je první věc. Druhá věc, která je zásadní, nejsme teď schopni učinit koneční, konečné finanční posouzení, protože nevíme přesně, Nevíme, jaké aranžmá institucionální na jedné straně a e, na straně druhé velmi doufáme a očekáváme od komise, jasné plány e, týkající se racionalizačních opatření, protože očekáváme e, zásadní snížení administrativních nákladů rovněž paralelně s tím. Takže Eh, teď můžeme možná stanovit určité hlavní principy nebo směry, ale eh, určitě ne eh, konečné finanční aranžma. Institucionální rámec je stále ještě nejasný a proto roz počtové platby by měly být realizovány postupně v rámci toho ustanovení mm, interinstitucionálního, takže mm, teď ještě ale nemůžeme poskytnout konkrétní čísla k tomuto. Co se týče eh, obtížné rozpočtové nebo v důsledku obtížné rozpočtové situace, eh, bychom měli mm, eh, věnovat pozornost tomu, že Tady není další omezení v současných platbách mm, rubriky 5 a 4. To si myslím, že je velice důležité. A co se týče nadcházejícího rozpočtového mm, přeskumu, tak tady máme dodatečné zdroje z rubriky 4 a 5 a Samozřejmě potřebujeme ještě značné navýšení a e, také potřebujeme e, skutečnou e, navýšení MFF. Zítra o tom budeme diskutovat v rámci vaší zprávy, pane Galer, a určitě máte v tomto pravdu. A pak jeden z hlavních požadavků je poskytnout dostatečné finanční prostředky do nového institucionálního rámce. To je naprosto zásadní, aby tady byly dostatečné prostředky všichni s tím jistě souhlasíme, že jich není nedostatek. Co se týče eh, Lisabonské smlouvy, víte, že tady vznikají nové postupy, eh, to velice vítáme. Tyto nové eh, postupy chceme poskytnout rychlý přístup k rozpočtu Evropské unie, to je důležité. A musím ještě konstatovat, že podle mého názoru všechny externí eh, akce by měly být financovány eh, z mm, komunitárních eh, pladeb a jenom akutní, no, akutní záležitosti kritické by mohly být financovány z vnějšku, mm, tedy z, od členských států. Abychom mohli odhadnout finanční dopady, tak vyzýváme komisi a radu, aby včas přeložila eh, konkrétní nástin eh, jednotlivých institucionálních opatření a eh, konečných ustanovení, mm, mm, tak abychom mohli udělat hmatatelný ehm, konečný plán. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Komise? Miller. Pan Miller. Chairman, um, the commission welcomes you. Děkuji, pane předsedo. My vítáme návrh výboru. Při, zaznamenali jsme si eh, tedy také eh, všechno, co zde bylo řečeno. V tuto chvíli ovšem nemůžeme říci nic více. Rozpočtové dokumenty jsou veřejné a my jsme v nich uvedli, že vstup v smlouvy v platnost může mít dopad pro rozpočet a že eh, v v tom případě budeme tedy muset tu situaci zhodnotit, ovšem souhlasím s kolegou Sen Iváněm, že v současné době je předběžné v tuto chvíli eh, odhadovat, eh, jaké ty rozpočtové dopady budou. To budeme muset posoudit, až smlouva tady vstoupí v platnost, takže omlouvám se, že nemůžeme vám říci nic více. Děkuji. Máte ještě někdo nějakou připomínku? Není tomu tak. V tom případě bych vám ještě rád sdělil, že přece jenom kvůli krátké lhůtě pro pozměňovací návrhy, to je 19. únor 12 hodin a právě proto, že je to tak těsná doba, prosíme, abyste předložili tyto návrhy v angličtině. To byl tedy program pro dnešní den. Děkuji vám a těším se zítra v 9 ráno. Naschledanou. Děkuji.